Okay, colleagues, uh, please take your seats. Kolegyně a kolegové, poprosím vás, abyste se usadili. Začneme s přijetím dnešního pořadu jednání. Pokud souhlasíte, tak je schválen v pozměněném verzi. A ještě jednou vás všechny zdravím. Takže, kolegyně a kolegové, bod číslo dvě, to je oznámení předsedy. Co se týče jazykového režimu, tak vás chci upozornit na to, že bohužel dnes nemáme k dispozici dánštinu, lotyštinu, řečtinu a chorvačtinu. Co se týče rozhodnutí koordinátorů z dnešního dopoledne, především jmenování zpravodajů. Koordinátoři se rozhodli, že předloží ústní otázku s rezolucí o situaci ve Středomoří a za chvíli se k tomu vyjádřím. Za druhé se koordinátoři rozhodli, že předloží otázku k ústním odpovězení Eh, týkající se obnovování Evropské strategie pro vnitřní bezpečnost. A třetím bodem bylo, že paní Laura Ferrara z EFDD byla jmenována zpravodajkou pro výroční zprávu k situaci základních práv pro léta 2013 a 2014 a paní Monika Flašíková-Beňová ze skupiny SAD byla jmenována zpravodajkou pro stanovisko zprávy kontu o OLAFu. Pan Josef Weidenholzer z SAD byl jmenován zpravodajem pro stanovisko eh, ke zprávě výboru IMCO o šíření údajů eh, ze satelitů pozorujících Zemi pro komerční účely. Paní Monika Makovej z EPP byla jmenována zpravodajkou pro stanovisko ke zprávě KONT k výroční zprávě 2013 o ochraně finančních zájmů Evropské unie. A nakonec koordinátoři mne jmenovali jako člena odpovědného za zásadu gender mainstreamingu v práci výboru LIBE. Takže pokud nemáte nic proti, tak tato doporučení koordinátoru budou přijata. Zdá se, že nikdo není proti, takže to všechno bylo přijato. Takže, kolegyně a kolegové, nejprve k bodu 3. Tady máme dva body týkající se probíhajících trialogů. První je Trialog číslo 3 o boji proti podvodům a proti finančním zájmům Unie prostřednictvím trestního práva. Možná si vzpomenete, že tento třetí trialog proběhl včera. Hon je tady, takže ji poprosíme o krátké informace k tomuto třetímu dialogu. Určitě děkuji jenom velice stručně. Myslím si, že to nemusíme nějak protahovat, protože to celé ještě probíhá. Měli jsme spoustu trialogů, kterým spolu předsedali paní Gressle a já jménem výboru Kont a Libe. Stále ještě spoleháme na to, že to všechno nakonec nějak dopadne během italského předsednictví. Jinými slovy tedy, že dosáhneme nějaké smysluplné dohody týkající se ustanovení směrnice, jak říkám, během italského předsednictví. Italské předsednictví na tom intenzivně pracuje, snaží se najít kompromisy a návrhy, které by byly jedním či druhým způsobem přijatelné pro Evropský parlament. Takže mám pocit, že se to posunuje správným směrem. Během třetího trialogu, který proběhl včera odpoledne a trval cirka tři hodiny, jsme také zaznamenali zásadní pokrok, co se týče definice trestných činů, znovu získávání eh, prostředků nelegálně získaných. Musím říci, že některé členské státy navíc nechtějí evropským institucím poskytovat statistické údaje o boji eh, s trestní činností týkající se aktivní pasivní korupce, podvodu a zneužívání, postavení nezákonné obohacování a podobně. Potom se tam řešily ještě další konkrétní otázky, ale zásadní otázky nám zbývají dvě. Ta první je, jestli do toho bude zapojena nebo nebude zapojena oblast DPH, a také definice závažné trestné činnosti. To je další věc, která trochu vysí ve vzduchu a kde se stále diskutuje o definici tohoto právního pojmu závažné trestné činnosti. Tam je bod, kde se trochu rozcházíme s radou a to tež platí i pro promlčecí lhůty. Takže čekáme na to, než eh, rada přepíše v textu pár záležitostí na základě včerejší dohody. A také očekáváme po zasedání pracovní skupiny rady, které má proběhnout 18. listopadu, že se k tomu dostaneme s tím, že 26. listopadu proběhne ve Štrasburku další trialog, kterému budu předsedat já a hnedka vám potom poskytnu informace. Děkuji mnohokrát, to bylo myslím celkem jasné. Pokud se nikdo nehlásí, tak se můžeme pustit k dalšímu trialogu, který se týká směrnice o praní špinavých peněz a poprosím o Judith, aby nám také poskytla informace. Říkala jsem si, co vám k tomu dnes řeknu, protože trialogy probíhají. Včera proběhl druhý trialog a třetí proběhne v pondělí. Spolupořádá je s námi výbor Ekon a italské předsednictví by zjevně bylo rádo, aby do konce své působnosti jsme došli k nějakým výsledkům. My jsme ochotní s tím pomoci. Ale pouze za předpokladu, že se to bude pro nás vyvíjet dobrým směrem. Veřejné rejstříky pro skutečné příjemce, eh, skutečné vlastníky, pardon, to je pro nás velké téma, Vím, že totiž existují některé členské státy, kterým se tato oblast úplně nelíbí. Nicméně existují členské státy, které naopak nejsou proti. Pořád doufáme, že Rada nakonec najde způsob, jak se přiblížit postoji Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament hlasoval proto 644 hlasy a 30 proti, a abychom měli takovýto skutečný veřejný rejstřík. To je mandát, který nemůžeme nechat stranou. Teď, co se týče našeho výboru, tak je důležité také to, že jsme předložili zásadní postoj týkající se ochrany osobních údajů. U klienta u povinných osob, jako například bank nebo kasín a u státních orgánů. Zdá se mně, že jak komise, tak rada dnes už lépe chápou, o co nám jde. A mimochodem, máme novou Evropskou komisi a bylo to přesunuto z trhu na spravedlnost. Takže teď to má na starosti paní komisařka Jurová, což možná pomůže, když jde o ochranu osobních údajů. Potom jsme se také věnovali další otázce, která je důležitá pro poslance a poslankyně, a to politicky exponované osoby. Tím jsme se zabývali včera odpoledne, tedy jak usledovat tyto osoby, Evropský parlament k tomu přistupoval dosti vymezeně, tak aby se to netýkalo celé vaši, celého vašeho širokého příbuzenstva. Nicméně rada to tak v tuto chvíli nevidí. Další problém je, jestli když se hovoří o domácím PEPu, tak jestli je to jenom váš členský stát, anebo jakýkoliv jiný. Ale doufám, že se nám to podaří nějak vyřešit. Doufám, že se brzy dopracujeme k výsledku, ale já nebudu spěchat, pokud by to bylo na úkor výsledku. Děkuji. Jenom ještě co se trialogů týče, tak jsem chtěl říci, že eh, vždycky probíháme probíráme po oznámeních předsedy a vypadá to, že s tím spěchám a že nechci, abyste hovořili to v žádném případě ne, protože to je jedna z nejdůležitějších věcí. Vaši spravodajové a spoluspravodajové opravdu dělají práci tuto za vás. A, takže určitě máte možnost položit otázky, pokud chcete. Takže prosím, nezapomínejte na to. Vidím, že Anna má otázku. Ani tak ne otázku, jenom jsem chtěla poděkovat Judith a panu Karenci spolu s pravodaji za veškerou odvedenou práci. Chtěla jsem jenom říci, že včera jsem měla z toho trialogu nakonec trochu obavy. Protože klíčová otázka veřejného přístupu k rejstříku skutečných vlastníků je věc, proti které se pořád rada trochu staví přes veškeré úsilí italského předsednictví. Je tam jedna technikalita, která se pravděpodobně dá překonat, a to propojení různých systémů rejstříků, které působí v členských státech. Je tam jeden velký členský stát, který se údajně staví proti ústřednímu rejstříku, ale údajně se tomu dá předejít tím, že se zajistí propojení jednotlivých rejstříků. Ještě důležitější ovšem je, že bylo zmíněno, že některé, nikoli všechny členské státy, protože, jak říkala Judith, některé jsou pro, vůči obecně veřejnému přístupu k rejstříku skutečných vlastníků. A já myslím, že je potřeba zdůraznit aby zainteresované strany, které vědí, o co jde, politicky tlačily v členských státech, které se proti tomu brání, protože to není náhodou, že se brání. Dobrá paní Mussolini a potom dáme slovo zase Judith. Děkuji mnohokrát. Já jsem jenom chtěla říci, že co se týče problematiky PEPS, tak existuje řada zemí v Evropské unii, například jako Itálie, které říkají, že třeba v bankovnictví mají velmi omezený přístup k tomu, takže vlastně nemáme úplně oddělenou tu PEP, e tedy tu politicky exponovanou osobu a zbytek její rodiny. Jinými slovy, tedy to spíše působí proti tomu, aby se poskytovaly informace. Další důležitá věc je, že banky stejně postupují nezávisle eh, bez toho, co my tady říkáme, mají svůj vlastní přístup k tomu. Judith by k tomu také chtěla něco říci. Já děkuji Aně za upřímnost a jako zpravodajka budu ráda a jsem ráda, že vyjadřuje svůj názor co se týče otázky paní Mussolini, tak nesouhlasím. Já si myslím, že banky se snaží držet zákonných požadavků a nechtějí plnit databáze daty, které od nich nechce stát. Nicméně, Evropský parlament navrhuje něco úplně jiného než FATF, který tady skoro působí jako Bůh v této oblasti. Takže Evropský parlament omezuje definici politicky exponovaných osob. FATF a členské státy zatím chtěli mít tuto definici velmi široce zakrojenou. Je to boj, zatím není dobojováno, ale pokud to projde, tak se může stát, že nějaká banka bude chtít více podrobností, než zákon vyžaduje a potom to bude zajímavý, zajímavá kauza z toho. Určitě se k tomu ještě vrátíme, než se pustíme a k migraci, tak vidím, že pan Stavkevský má ještě jednu technickou připomínku snad. Panové, jenom jsem vás chtěl informovat e, v rámci, v rámci sdílení informací o porušování spravedlnosti, o případu, kdy jsou tři roky bezdůvodně zadržovány e, norské, e, české děti v Norsku rodiče byli na počátku obviněni ze sexuálního zneužívání dětí které se jednoznačně neprokázalo policie zastavila ten případ a tři roky norové děti zadržují a chtějí teď ty děti které mají oba dva rodiče mají čtyři prarodiče chtějí dát k adopci. jsou to občané evropské unie. dámy a pánové tady je porušováno mezinárodní právo a já jsem chtěl jenom vás na začátku na vás apelovat ať se staneme součástí jedné rodiny a ukážeme že problém jedněch lidí jednoho z nás je problém nás všech a ať se opravdu připojíme v české republice tu petici už podepsalo několik desítek tisíc lidí a opravdu norské úřady si s námi vytírají boty a nechtějí s námi jednat a opravdu zamlžují informace. takže jsem si dovolil na začátek tohoto jednání jenom informovat jak vypadá, dodržování eh, práva v některých státech které nejsou součástí evropské unie nicméně s námi velmi úzce spolupracují. Děkuji, to teda nebyla úplně technická připomínka, ale určitě jste se vyjádřila, koordináři to slyšeli a snad se s tím obrátí na své politické skupiny. Takže, kolegyně a kolegové, dalším bodem na pořadu jednání je situace ve Středomoří, rok po událostech v Lampeduze. Během zeleného týdne jste určitě zaznamenali určitý vývoj, který se týkal přípravy otázky k ústnímu odpovězení. A vím, že jednotlivé politické skupiny se snažili formulovat text, se kterým teď snad souhlasí všechny politické skupiny. Takže Teď bych vám rád předložil text a potom budeme hlasovat. Já vám ten text přečtu. A potom budeme hlasovat. S tím, že v plénu se bude plně diskutovat, kdyby ta diskuse měla probíhat dneska, tak bych to chtěl omezit pouze na koordinátory, ale v každém případě vím, že k tomuto probíhala velká diskuse, což je pochopitelně legitimní, protože to je velice důležitá otázka. A poslanci a poslankyně určitě mají v této zkušenosti v této oblasti velké zkušenosti s tím, že to všechno přerušil zelený týden, kde ale probíhaly eh, detailní diskuse k tomu. Takže jenom úvodem vám chci poskytnout aktuální informace k tomu, jak to vypadá. Během zasedání Libe 16. října jsme oznámili, že koordinátoři se 25. září shodli na tom, že bude připravena otázka k ústnímu odpovědi, odpovězení na listopadové plénum týkající se situace ve Středomoří. Všechny politické skupiny k tomu přispěly. 28. října vám byl rozeslán návrh tohoto textu. Otázka má být předložena komisi a radě za výbor LIBE a ten text, na kterém se dohodli koordinátoři, zní, a potom budeme tedy hlasovat. Text zní, v říjnu 2013 Evropský parlament přijal rezoluci o migračních tocích ve Středomoří. A já to čtu, kolegyně a kolegové, protože zatím nemáme překlad do všech jazyků, takže to musím přečíst. Poté rada eh, stanovila pracovní skupinu pro sdělení, proběhlo několik sdělení komise a v říjnu 2014 Rada pro vnitro a spravedlnost přijala eh, závěry, které se týkají lepších řízení migračních toků. Ptáme se tedy komise, bylo by možné vysvětlit, jak posílit solidaritu a lepší sdílení odpovědnosti v souladu s článkem 80 TFEU, tedy smlouvy o fungování Evropské unie, na jednu stranu vůči členským státům ve Středomoří, které jsou první destinací migrantů a uprchlíků, ale na druhé straně také vůči členským státům, které jsou konečnou destinací, eh, do kterých se dostalo nejvíce žadatelů o azyl a uprchlíků. A za druhé, vysvětlete prosím, jak zajišťujete, že jsou efektivně naplněny a požadavky na hledání a záchranu, jak bojujete s trestnou činností převaděčů, poskytněte informace k jejich prak- politikám, především v souvislosti se smrtí jednotlivých migrantů. Dále řekněte prosím, jestli si myslíte, že je potřeba rozšířit činnosti Frontexu a potvrďte, jak dlouho má fungovat akce Triton a jak bude financována ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Za čtvrté vysvětlete, jak chcete vytvořit pro žadatele o azyl a uprchlíky bezpečné a legální cesty do Evropské unie. Za páté vysvětlete, jak můžeme posílit společnou politiku eh, pro znovu usidlování a jak posílit lepší účast členských států, která bude spravedlivější. Jak eh, zlepšíte celkovou strategii spolupráce se třetími zeměmi, především co se týče regionální ochrany, znovu usidlování návraty a řešení příčin migrace? A jak tato strategie bude vypadat v konfliktních zónách, jako například v Libii a v Sýrii? Za sedmé vysvětlete, jak chcete vytvořit komplexní přístup k migraci, včetně adekvátních kanálů pro legální migraci, což konec konců oznámil předseda Juncker ve svém úvodním projevu v Evropském parlamentu. Za osmé poskytněte podrobnou analýzu toho, jak se využívají v tomto kontextu fondy z oblasti vnitra, včetně těch nouzových, především v oblasti migrace, azylu, kontroly hranic a boje proti převaděčství, návratové politiky a financování zahraniční a rozvojové politiky Evropské unie. A konečně vysvětlete, jak zajistíte účinné provádění společného úřadu pro podporu migrace a jak zajistíte efektivní stávající společné standardy pro přijímání jednotlivé postupy a kvalifikace prostřednictvím celé Evropské unie, jak zajistíte ochranu těch nejzranitelnějších osob a jestli Evropská komise, pokud to bude potřeba, spustí postupy pro a, porušování práva, aby zajistila a jestli také se bude ochotna zabývat revizi legislativy. Bude to tedy předloženo na druhém listopadovém zasedání, bude pokračovat eh, diskuse s tím, že rezoluce bude předložena podle eh, odstavce 128.5 jednacího řádu plénu v prosinci s tím, že politické skupiny se brzy setkají. Budou požádány sekretariátem, aby se setkali a připravili tento návrh rezoluce. Vzhledem k tomu, že plná diskuse bude na plénu, tak jsem nechtěl teď z jasných důvodů ve výboru spustit plnoprávnou rozpravu. Pokud to bude potřeba, pokud budete chtít se k tomu vyjádřit, tak třeba koordinátoři by mohli dostat slovo. Někteří kolegové zmínili, že chtěli k tomu vystoupit. Pan Kerkov první asi. Děkuji mnohokrát. Vystoupím velice stručně. Rád bych zdůraznil, proč si myslím, že se z mnoha důvodů jedná o důležitou věc. Za prvé, plně podporuji tuto iniciativu, ale přesto mi trochu, trochu leží na srdci že změny kompetencí Frontexu za akci Triton a program Mare Nostrum vedou k tomu, že tady vznikají určité mezery. Některé vlády členských států zmínily, že pokud budeme navyšovat kapacity ve Středomoří, proto abychom zachránili lidi na moři, ať už tam jsou z jakéhokoliv důvodu. Takže to není nutně dobrý nápad, protože to bude znamenat, že to jenom podpoří více lidí, aby se vydali na tuto nebezpečnou cestu po moři. Tady musím říci, že ať už se dopracujeme k jakémukoliv výsledku, tak prostě nechat lidi utopit se v moři, v evropských vodách, to je prostě pro mě nepřijatelná myšlenka. Já jsem argumentoval a budu argumentovat i nadále, že se musíme snažit daleko více řešit věci u zdroje, bojovat s pachateli trestné činy a bojovat s vládami, které buď to aktivně podporují tyto lidi, aby se vydali na toto dobrodružství na moři, anebo prostě eh, jenom se k tomu otočí zády. Ale na druhou stranu si prostě myslím, že není přijatelné, abychom tento problém mimo jiné řešili tím, že řekneme, že ty lidi odradíme, když je na tom moři eh, v problémech nebudeme zachraňovat. Takže ať už to bude vyřešeno jakkoliv, tak s tím budu souhlasit, ale myslím si, že to je společné úsilí, které bychom neměli jenom přehodit na ramena eh, jedno, jednoho státu nebo jedno, jedné dvou zemí, které nesou největší tlak. Prostě musíme spolupracovat a nesmí tam být mezi Mare Nostrum a jiným programem žádné. Já se obávám, že vás musím přerušit, protože máme velmi dlouhý seznam řečníků, který teďka musím ukončit a to z několika důvodů. Chci, abychom zaprvé hlasovali v 9.45 Žádal jsem, aby teď k tomu neprobíhala diskuse. Chtěl jsem to omezit spíše na pár přímek ze, připomínek ze strany koordinátorů a ze strany kolegů, kteří se přihlásili předem, aby ta diskuse byla vyvážená. Já jenom opakuju, že se jedná o velmi hluboké téma, které spadá do naší kompetence. Pochopitelně nikdo neříká, že to není důležité pro náš výbor a pro naše občany. A nikdo to nepodceňuje, ale máme tady určitý procesní problém. A to, že budeme muset hlasovat o té ústní otázce, teď k tomu máme politickou zhodu. A to hlasování musí být 9.45. Takže máme text, na kterém se dohodly politické skupiny. Já vím, že teďka může pochopitelně probíhat eh, široká diskuse, protože je to oblast, která nás velmi zajímá. Já jsem tedy chtěl poprosit jenom o pár jednominutových příspěvků k této problematice a potom poprosím koordinátory a ostatní kolegy, kteří požádali slovo, aby hovořili a pak to uzavřu. Hlasovat se bude v 9.45 a nezapomínejte na to, že o této ústní otázce se bude plně diskutovat a i vy jednotlivě se k tomu asi budete vyjadřovat za své oblasti znalostí. Například budete mluvit o Frontexu. Takže poprosím vás, abyste nehovořili déle než jednu minutu a teď dám slovo SAD Brigitte you're asked. E- everyone's actually asked for the floor. Všichni vlastně požádali o slovo. Já budu tady velmi zdrženlivý a dám slovo jenom několika z vám. Brigit jako první a prosím jedna minuta. Děkuji. Já myslím, že to můžu říct velmi stručně. E, nejprve chci říct, že jsem ráda, že se nám to podařilo, že se všechny skupiny omezili jenom na několik základních otázek a pan Kirkhope má samozřejmě pravdu v tom, že tato celá oblast eh, migrace eh, se vyžaduje vyjasnění celé řady dalších podrobných otázek. Ale tady jde nejprve o to, že teď máme novou komisi a to je také výchozí bod pro novou diskusi o těchto otázkách. Měli bychom si vyslechnout, jaké jsou plány nové komise v této oblasti, jaké má úmysly, eh, jaké má úmysly eh, kolega Abramopoulos. A určitě se ještě eh, k této debatě dostaneme na plenárním zasedání, ale i určitě v budoucnosti na výboru LIBE při různých otázkách. A i koordinátoři by se měli zamyslet nad tím, jak budeme nakládat s těmi nejrůznějšími aspekty politiky migrace, protože to určitě musíme probrat. Takže by to neměl být katalog, který bude obsahovat všechny otázky, které chceme položit, ale má to obsahovat ty podstatné body, kterými bychom mohli nastartovat diskuzi s tou novou komisí. Děkuji, Brigitte, za stručnost. Teď Roberta. Děkuji. Já taky to můžu říct velmi stručně. Souhlasím s těmi kolegy, kteří říkali, že to je velmi důležitá debata. Ta otázka, o které budeme hlasovat, pokrývá všechny ty důležité body v této oblasti a naše skupina očekává, že na základě toho vznikne konkrétní eh, rozprava. To je to poprvé, co máme eh, komisaře, který má na starosti právě toto portfolio a já očekávám, že výsledkem té debaty budou nějaké závěry. Loni jsme k tomu rozpravu měli, měli jsme velmi komplexní usnesení a výsledek přijetí toho usnesení nebyl dostatečný. My jsme potom čekali více jako reakci a proto bychom teď měli trvat na tom, že budeme mít konkrétní výsledky. Jak říkal Timothy, to břemeno nemohou nést eh, jenom některé státy a proto čekáme konkrétní návrh týkající se toho, jak tu zodpovědnost rozdělit mezi všechny postižené státy. Ehm, další řečník. Já to také řeknu stručně. Teď začíná nový mandát eh, Evropské komise a proto je naprosto legitimní položit eh, otázky, které by měly vést k tomu, že zjistíme, co je obsahem pracovního programu nového komisaře. Jak chtějí naplnit ustanovení o solidaritě, jak chtějí bojovat proti pašování drog a tak dále. A jedna nejdůležitější asi věc je vyjasnit si, jestli máme nějakou evropskou doktrinu po vstupu v platnost eh, Lisabonské smlouvy. A poté, co některé státy vyjádřili svou neochotu eh, provést eh, tu plnou integraci v rámci toho třetího pilíře, tedy Spojené království. Teď jsme slyšeli, že premiér Cameron říkal, že ty záchranné operace na moři by neměly probíhat. Protože vlastně přitahují migranty. My bychom tady byli rádi, kdyby eh, mohla vzniknout eh, nějaká evropská doktrína, a která by se vztahovala na všechny státy, včetně Británie. Děkuji. Pan Dias de Mera. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik eh, velmi krátkých eh, komentářů. Souhlasím s ostatními, že toto je velmi důležitá věc. Měli bychom přimět radu, aby se tím začala zabývat. Musíme zdůraznit aspekt solidarity a možná, že operace Triton by měla být přejmenována na operaci beztrestnost, protože toto je úplně zbytečné rozpočtové cvičení, vzhledem tomu, že ty prostředky jsou naprosto nedostatečné a k tomu časovému naplánování. Vůbec to nesouvisí s tou operací, kterou provádí Itálie, Mare Nostrum. A Triton tedy vůbec nevyplývá se solidarity, vůbec neřeší tu záchranu na moři. A já bych chtěl potom vystoupit na plenárním zasedání, protože k tomu chci něco říci. Um Myslím, že jste právě prokázal, že nepotřebujeme hodně času na to, abychom řekli ty zásadní věci. Paní Bjork má slovo. Děkuji. Já to také řeknu vám rychle. je evidentní, že se na to musíme zaměřit. Musíme o tom diskutovat a musíme zohlednit všechny aspekty, které jsou zmíněny této ústní otázce. Ta situace ve Středomoří je dramatická. A také si musíme vyjasnit, co se stane s operací Mare Nostrum. Už víme, že Frontex eh, nechce eh, suplovat eh, té italské záchranné operace ve Středomoří a my za to všichni přitom neseme zodpovědnost. Musíme ukázat, že Evropa se snaží eh, chránit ty uprchlíky, kteří tady eh, migrují. Děkuji vám, děkuji všem za to vaši stručnost. Pan Kvelio je další na řadě. Děkuji. Jenom velmi krátká poznámka. Já s touto iniciativou souhlasím souhlasím s tím textem, pro který jsem také hlasoval, ale v budoucnosti si myslím, že bychom neměli klást tolik otázek. Mám pocit, že jich je příliš. A jak všichni víme, v rámci těchto interpelací na radu a komisi je, eh, jim dáváme vlastně šanci, aby si zvolili tu otázku, kterou zodpovědět chtějí a ostatní ignorují. A proto bychom měli být opatrní. Děkuji vám. sekretariat tady sice říká, že mají povinnost odpovědět všechny otázky, ale to, co říkáte, je pravda, oni se tomu dokážou vyhnout. Je to zásadní věc a my, naším eh, hlavním úkolem je vyvinout na ně politický tlak a je tady také vnější tlak. protože eh, to se ještě stup, bude stupňovat eh, do toho konce listopadu, kde by ta otázka měla být projednána, takže to, co říkáte, má určitě svou váhu. Dalším řečníkem je paní Winberg. Děkuji. Poslanci eh, si asi úplně neuvědomují, eh, jak ta situace vypadá ve Středomoří. ta různá ad hoc naléhavá opatření eh, fungovat nemůžou, protože je potřeba změnit celou tu situaci. Podobně jako rada ohledně Libie, teď přišla se závěry, které jsou podle mě úplně samozřejmé, a to i pro lidi, kteří se v tom nevyznají. Ve Středomoří spousta lidí přichází o život a přitom nejlepší způsob, jak eh, to nějak změnit, je pomoct Libii, zastavit tam islamisty. A ty humanitární otázky nejsou jediné, které musíme řešit. Pokud zavíráme oči před situací v Libii, protože ti islamisté tam teď exportují ten konflikt do Alžírska, do Iráku a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Potom eh, to nějak souviselo i s Nigerici a s Malici, kteří unášejí dívky. Takže bychom měli podpořit komisi v jejím úsilí, měli bychom pomoci těm státům, které tady jsou, budovat vlastní kapacity, tomu zdorovat a chránit své hranice. Těm státům musíme také pomoci s tím, aby mohli pomáhat uprchlíkům u sebe doma a také potřebujeme mít eh, lepší pozorovací systém pro středomoří, abychom mohli rychle pomáhat státům tam, kde nastanou problémy. A hlavně bychom měli zabránit tomu, aby se lidé vydávali na moře v lodích, které nejsou schopné plavby. Saraya. Děkuji. Já také budu mluvit švédsky. Eh, Slankyně, kterou jsme právě slyšeli, a to vlastně vrední z toho, co říkala, je z jedné švédské extrémně pravicové strany. Asi bychom neměli úplně eh, to brát vážně, co říkala. Já si každopádně myslím, že ty otázky nejsou úplně dokonalé, jsou dobrým výchozím eh, bodem pro diskuzi, ale realita je, že čím dál tím více lidí přichází o život ve Středomoří a bude se to ještě zhoršovat, pokud bude zrušena operace Mare Nostrum, protože nikdo to nedokáže eh, tuto operaci nahradit protože proto nemají dostatek kapacit. Ale je důležité si vyslechnout, co k tomu řekne komise a rada a je vědětní, že něco už se konečně musí změnit. Musí to být nějaká podstatná změna, protože eh, eh, ty problémy jsou značné. Jsme teď v trochu nezvyklé situaci, eh, tedy že musíme zmáčknout tu debatu která by jednak mohla být mnohem delší do tak krátkého času. Ještě chcete něco říci? Já vím, že jste eh, žádala o slovo před okamžikem. Bohužel to vaše jméno eh, pořádně nevidím. Děkuji, pane předsedo, že jste mi ještě dal slovo. Řeknu to velmi rychle. Jenom jsem chtěla upozornit na význam této ústní otázky vzhledem také k těm posledním událostem eh, na jižní eh, hranici Španělska v Ceutě a Melile. Tam eh, se odehrávají velmi dramatické věci. Dochází tam k dopostatnému násilí, k porušování lidských práv. No a o, podle ministra vnitra Eh, to tam, eh, ta situace trvá už od roku 2005. Takže ta otázka je nesmírně důležitá, protože to souvisí s dodržováním evropské legislativy a s bojem proti porušování lidských práv. Také bychom neměli připustit to, aby španělská vláda legalizovala nezákonné jednání. To třeba uplatňovat mechanismy mezinárodní ochrany, a to jsem chtěla tady odsoudit. Terzo, my jsme neměli nikoho za zelené, takže máte slovo. Já jenom chci říci, že španělská vláda eh, byla demokraticky zvolena, neporušuje lidská práva, probíhá vyšetřování celé věci a já tady musím bránit eh, naše vládu před touto kritikou. Naše vláda dodržuje lidská práva a já nemůžu akceptovat to, co tady teď zaznělo. Teď eh, přistupme k hlasování. Eh, celá ta debata by měla proběhnout na plenárním zasedání. Já vím, že to není uspokojivé. Eh, to takto rychle projednat eh, v tak krátkém čase, ale museli jsme to udělat, protože to jsou zásadní věci a je evidentní, že budeme moci, muset vést tu debatu jménem celého parlamentu. Předpokládám, že ještě eh, do té doby, kdy se bude projednávat tato ústní otázka, takže se budou dít další věci. A já určitě vím, že jednotliví poslanci k tomu budou chtít zaujmout stanovisko, protože ta situace se neustále vyvíjí. Takže teď pojďme hlasovat, abychom měli schválený ten text otázky. Měl jsem pocit už ráno, že tady budou chybět eh, hlasovací karty, takže pojďme to odhlasovat eh, eh, ručně. Kdo tady má hlasovací kartu? Přiznejte, nebo kdo ji nemá, přiznejte se. Já, vidíte? Já dokážu to na vás poznat na těch vašich provinilých výrazech a je mi jasné, že těch karet tady moc nebude. Podívejte se na sebe. Takže to uděláme zvednutím ruky. Mně to bylo jasné už před deseti minutami, že to tak nakonec dopadne. Já si nemyslím, že to bude kontroverzní věc. Přes to, co říkal pan Coelho, velmi správně, tak eh, vystanou problémy, až na to bude odpovídat rada, protože těch otázek je příliš. Ale jinak si myslím, že se nám podařilo dohodnout na znění eh, toho textu, takže pojďte hlasovat zvednutím ruky. Souhlasíte s tím? Výborně. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to spočítat. Prosím vás ještě jednou, kdo je pro? Musíme to spočítat. Give the secretary a chance to count. Musíme dát sekretariátu chvilku, aby to spočítali. It's better just to say who's against and count those, no? Aby bylo jednodušší zeptat se, kdo je proti a potom spočítat ty hlasy. To mě napadlo až teď. Kdo je proti? Drželi se. Vy jste se určitě nezdrželi. 51 pro a 4 se, 4 eh, byli proti. Nikdo se nezdržel. Thank you. So we move on to the next. Dobrá, takže přistoupíme k dalšímu bodu. colleague, we move on to item seven, which is equal treatment a je to eh, bod 7 rovné zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. So colleagues, uh, Vážení kolegové, jak víte, komise předložila návrh této směrnice. Eh, ten historický vývoj byl takový, Dobrá, uděláme si na pár vteřin pauzu, než dorazí zpravodajové. Um, Kolegové, zpravodaj je tady, takže děkuji za trpělivost, takže se můžeme pustit do bodu 7 na pořadu jednání. Takže pokud eh, tady zůstáváte, tak se prosím usaďte. Jak víte, komise uveřejnila návrh směrnice o rovném zacházení eh, s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo eh, sexuální orientaci. Je to protidiskriminační směrnice, takzvaná horizontální eh, z roku 2008. V roce 2009 parlament si přijal v prvním čtení, tehdy zpravodajkou byla Katalin Maria Butenweg a e, v sedmém legislativním období zpravodajem byl pan e, Romeva i Rueda a nyní je to tedy paní Lunaček, která právě dorazila. Takže vy nás Teď budete informovat o aktuální situaci a o postupu italského předsednictví a komise. Takže já si myslím, že nejprve vyslechneme zástupce předsednictví. Paní Viglieta, prosím, dáme vám slovo. Nejprve paní Viglieta, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za tuto příležitost vystoupit v parlamentu a informovat vás o aktuálním vývoji této problematiky. V posledních letech bylo dosaženo značného pokroku během jednotlivých předcházejících předsednictví rady. Je to složité téma, které se snaží shrnout celou řadu oblastí, ve kterých bude ještě potřeba postoupit. Víte, že několik směrnic třeba pro oblast zaměstnanosti už bylo přijato, ale tady je to komplexně řešeno, týká se to celé řady oblastí diskriminace a cílem je zahrnout právě v této jedné směrnici všechny oblasti, které ještě potřebují, aby došlo k pokroku. Ehm, předsednictví pracovalo dobře, kladlo důraz na eh, některá specifická témata, některá předsednictví se věnovala více eh, zdravotnímu postižení, jiná věku, po řeckém předsednictví jsme zdědili velice dobrý kus práce, který pro nás slouží jako výchozí bod pro italské předsednictví. Takže již se mnoho udělalo, také v oblasti eh, objasnění pojmu diskriminace a vyjasnění otázky odlišného zacházení na základě věku třeba což může vést k určitým preferenčním sazbám a podobně. Ale ještě zůstávají čtyři velké otázky, které tedy jsou otevřené i nadále a e, kde e, je rada ještě zcela nevyřešila. Víme, že článek 19 vyžaduje jednomyslnost a tyto čtyři stále ještě otevřené otázky jsou za prvé pole působnosti směrnice obecně, e, opatření takzvaně pře, eh, preventivní, která se týkají přístupnosti a dostupnosti, dále otázka subsidiarity a dělby kompetencí mezi evropskou a národní úrovní a konečně čtvrtý aspekt, který se týká právní jistoty směrnice jako celku. Takže vyšli jsme z těchto čtyř bodů už jsme uspořádali několik eh, schůzí pracovní skupiny a naším záměrem ve světle problémů, které zatím existují a také s vědomím eh, toho, co řekl nový předseda komise, a sice, že to je prioritní téma, tak jsme se soustředili na dvě otázky, které zatím nebyly řešeni, a, řešeny. A to je za prvé rozdíl mezi rozumným řešením a přístupností. Svědomím, že tato směrnice, která měla být přijata komisí už loni, tak tady ta legislativa týkající se přístupnosti není ještě přijata a nevíme, jaké jsou záměry nového komisaře. Druhá otázka se týká monitoringu. Podle nás ve směrnici chybí systém, který by nutil členské státy eh, sbírat data a zajišťovat eh, kontrolu eh, provádění po protidiskriminační politiky na území Unie. A na závěr bych řekla, říkám to takto stručně, protože komise určitě ještě něco dodá, takže já bych na závěr řekla, že italské předsednictví kromě těchto dvou aspektů týkající se zdravotního postižení a monitoringu si stanovilo dvě priority. Za prvé, eh, podpořit kompletní revizi celého textu, protože po letech práce všichni jsme tak eh, trošku ztratili z dohledu celkový záměr směrnice. Jak jsem říkala, je složitá, týká se mnohých oblastí diskriminace, takže my jako italské předsednictví chceme znovu ten text důkladně pročíst, abychom si řekli, které otázky v radě jsou nejproblematičtější. Víme, že některé delegace mají problém se zařazením do textu třeba eh, přístup ke vzdělání nebo přístup na sociální ochranu. Takže to jsou otázky, které se budeme snažit dořešit. Ta druhou prioritou italského předsednictví je podpořit pořadě let eh, dohodovací eh, eh, jednání 11. prosince předsednictví bude podporovat diskuzi mezi ministry, abychom pochopili, které překážky brání radě v přijetí společného stanoviska k této problematice. A chtěla bych zdůraznit, že všechny členské státy sdílejí eh, cíle směrnice. Problémy jsou jiného druhu. Nikdo nepopírá princip, eh, eh, který vyžaduje vyřešit ještě bílá místa v eh, evropské legislativě. V Koreperu budeme vyzývat členské státy, aby se vyjádřili, abychom zjistili, jestli nejsou nějaké alternativní hlasy, protože tato směrnice je zablokovaná řadu let a je na čase podívat se, zda neexistují třeba nějaké alternativy, proto abychom dospěli k textu, na němž by se rada mohla shodnout. Tedy tolik z naší strany. Děkuji. Zrovna jsem vám něco chtěla říct, ale vy jste se rozkašlala. Eh, my Eh, jak si s potěšením slyšíme, že členské státy sdílejí tyto cíle, když upřímně řečeno nevím, co to přesně znamená, možná, že naše zpravodajka nám eh, k tomu něco řekne. Dobrá, takže nyní dáme slovo panu Aldovera eh, z komise. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Moje vystoupení je poměrně jednoduché, já bych jenom potvrdil to, co víte. A sice, že komise vyjádřila svůj politický závazek přijmout tuto směrnici v nedávné době. My jsme přesvědčeni, že tato směrnice je nutná, že ty návrhy dávají smysl, že odpovídá eh, potřebám a že samozřejmě může být zlepšena. Předseda Juncker před tímto parlamentem vysvětloval, že se pokusíme přesvědčit ty členské státy, které se v radě zdráhají přijmout tento dokument, aby jej přijali a náš komisař pro spravedlnost spotřebitelské eh, otázky paní Jourová ta také vyjádřila Eh, vůli pracovat na této problematice a považuje to za jednu ze svých priorit. Také bych rád zmínil italské předsednictví. Italské předsednictví od, eh, odvádí výbornou práci v těžkých podmínkách. Mm, spolupracujeme velmi úzce, vycházíme z výsledků předchozích předsednictví a snažíme se, aby text směrnice byl eh, technicky dokonalejší a máme také to potěšení, že, jsme se, že se setkáváme s paní Lunáček z Evropského parlamentu a snažíme se a, a, douf, a těšíme se na další spolupráci v blízké budoucnosti. Zdůraznil bych několik aspektů této směrnice. Je třeba zaznamenat, že stínoví zpravodajové, kteří byli vybráni proto, aby tento návrh sledovali, jeví záje, projevují zájem jednotlivých skupin parlamentu a konečně bych chtěl poprosit o podporu z vaší strany v blízké budoucnosti. Evropský parlament eh, tento návrh podporoval, podporoval vždy komisi v její práci a tak bych chtěl eh, zdůraznit také práci paní Katalinen, eh, což vedlo k přijetí usnesení ve prospěch této směrnice s bohatou většinou a nesmíme samozřejmě ani zapomenout práci eh, mm, předchozího zpravodaje pana Romeva i Rueda. Jestliže směrnice bude jednou přijatá, bude to díky tomu, že Evropský parlament vyvinul velké úsilí a podpořil komisi. Eh, takže vás prosíme, abyste pokračovali ve stejné linii. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Takže nyní dáme slovo eh, paní Lunáček, naší zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Ano, jako nová zpravodajka na toto téma jsem ráda, že to máme na programu a děkuji italskému předsednictví za velké úsilí, které vyvinuli pro to, aby se tématika posunula ku předu. Děkuji také komisi za podporu a spolupráci, která tu je už z minulosti otázka stojí tak, že proč některé členské státy nechápou princip rovnosti, který tady má být posvěcený a implementovaný, protože je to součást smluv a já to slyšela, když jste hovořila za předsednictví paní Vilieta, vy tomu věříte a ta otázka je, že jak, jak říkal předseda, jestliže všichni sdílejí principy antidiskriminace, tak pak nechápeme, proč nejdeme kupředu. Já mám ten pocit, že po té, co jsem tu tematiku sledovala i v minulých letech, takže už to není otázka technická, už to není otázka právní jas, srozumitelnosti, už to není otázka toho či onoho detailu. A jestliže komise říká, že text by šlo vylepšit, jistě, ale o to nejde. Jde o politickou vůli a italské předsednictví a některá předsednictví před nimi ukázala, že tou skutečnou otázkou zní, jak přimět ty vlády, které se zdráhají pokročit, aby pokročili. Já uvedu pár příkladů. Samozřejmě příkladů na to, že to nejsou technikálie, ale politická rozhodnutí. A to je otázka třeba rovnosti. Ve směrnici o zaměstnanosti je, že každý bez ohledu na důvod diskriminace má být předmětem rovného zacházení. Tak to je. Tak proč je to problém, jestliže člověk je diskriminovaný z důvodu rasy nebo barvy pleti, může žalovat diskotéku, když ho nepustí dovnitř, eh, může žalovat pro rasovou diskriminaci, ale třeba osoba na vozíku nebo eh, pár gejů nemůže žalovat tu diskotéku, že je nepustili dovnitř, protože to je diskriminace mezi různými diskriminovanými skupinami. A to, co my žádáme, je rovnost. Rovnost, která je zakotvená ve smlouvách. A jednotlivé otázky ohledně třeba přístupnosti lidé na vozíku prostě mají stejná práva jít sami kam chtějí, aniž by museli někoho žádat o pomoc. Měla ehm, jsem kolegy, kolegu v rakouském parlamentu, je to ona, je jednou z velkých bojovnic za tuto otázku. Ona jezdí na vozíku a prostě nechce pořád někomu žádat, někoho žádat o pomoc kvůli tomu, že tam či onde jsou tři schody a aby někdo pomáhal na WC. Takže to my jsme v Evropské unii a Evropská unie zahrnuje i radu a my musíme jasně našim občanům říci eh, a ukázat, že to, co oni očekávají od Evropské unie je to, že se všemi občany bude zacházeno rovným způsobem a to na všech základech. Takže můj požadavek, moje prozba na členy Evropského parlamentu tady je, že je důležité, abyste i vy, kteří pocházíte z vládních stran u vás doma, abyste prosím s nimi mluvili a přesvědčovali je, že to je otázka občanských práv, to je otázka, kterou ve všech volebních kampaních my zdůrazňujeme, jak je strašně důležitá a, a opakujeme to každému eh, evropskému občanovi a potom eh, nepřinášíme ty výsledky. Ehm, a ti, kteří e, říkají, eh, že Evropská unie dělá všechno špatně, tak je to pro ně argument. Pak e, ještě další aspekty, to je ten hlavní rámec, to znamená rovnost, nediskriminace na všech základech a dále nediskriminování jedněch lidí a poskytování práv e, jiným lidem. To už e, máme třeba v té směrnici o zákazu diskriminace na základě rasy. Je to přístup ke zboží a službám, jak jsem říkala předtím jestliže je zákaz diskriminace právně závazný um, eh, v případě diskriminace na základě barvy pleti nebo rasy, tak má to platit i pro jiné důvody diskriminace, protože s lidmi se nezachází rovně z různých důvodů. A nový předseda komise Juncker velice jasně prohlásil, že toto bude jedna z jeho priorit a také paní Jourová to má eh, na, jaksi na programu jako prioritu, takže věřím, že i v parlamentu eh, budeme mít silnou podporu a jsem přesvědčena a doufám, že nejenom nyní italské předsednictví, i příští lotyšské předsednictví budou na naší straně eh, v této věci. A někdy některé vlády jestli si dobře pamatuju, mnoho let to byla německá vláda, argumentovali, že to je moc drahé. Ano, jistě. Přístupnost, zvlášť třeba pro lidi na vozíku, ale my hovoříme o lidech na vozíku. Ale co to znamená, jestliže třeba otec a matka mají malé dítě v, v kočárku, i pro ně je těžké dostat se na poštu, kde jsou schody. A to jsou věci, které, na které narážíme každý v každodenním životě. Ano, něco to stojí, ale co stojí eh, diskriminace lidí? Eh, vyvolává to problémy pro jednotlivce prostě žít svůj každodenní život, soukromý život, ale i pracovní život. A já nemám ráda ten argument, ale někdy se prostě musí použít. Prostě někdy to také stojí něco společnost a ekonomiku, když to tak musím říci. Protože lidé se svými talenty a se svým potenciálem, kteří nemohou plně prožívat svůj profesní život z důvodu toho, že jsou diskriminováni ve svém přístupu ke službám a zboží, tak to škodí nám všem. Takže to také je třeba brát v úvahu. Existují studie ohledně e, do, dopadů a tam bychom měli jít dál a měli bychom se snažit zjistit, co stojí neimplementace takové směrnice. My teď ty data nemáme, ale řekla bych, že to možná bude cena stejně vysoká jako implementace, protože náklady to je vždycky argument v době krize a my bychom neměli dovolit vládám eh, používat tento argument na diskriminaci. Takže omlouvám se, že jsem přišla trošku pozdě, ale tolik tedy je z mé strany. Děkuji italskému předsednictví, děkuji za komisi za to, že na naší straně doufáme, že poslanci nás podpoří a budu hovořit s, s těmi, kteří by mohli o, o, oslovit své vlády tak, aby se posunuli tak, aby rovnost nebyla pouhým principem, ale také každodenním právem každého občana v Evropské unii. Děkuji mnohokrát. Všichni stínoví zpravodajové jsou přítomni a předpokládám, že se budou chtít vyjádřit k tomu, co říkalo předsednictví a komise. Vím, že kolegyně z italského předsednictví se rozkašlala. Já jsem neměl na vás otázku, jenom jsem říkal, že předsednictví říkalo, že souhlasí se zásadami a s cíly. A paní Lunáček říkala něco podobného. Byla to prostě jenom připomínka, nepotřebovala, nebyla na to potřebná odpověď. Spíše nás zajímalo, jak to vypadá s konkrétním pokrokem u předsednictví. Takže nebylo potřeba na to odpovědět, nebyla to otázka. Než dám slovo stínovým zpravodajům, kteří tady všichni jsou, tak eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rovné zacházení a nediskriminace jsou jednou z hlavních zásad Evropské unie a měli bychom se snažit je ze všech sil naplnit. Na této agendě dlouze pracujeme, ale určité otázky jsou nevyřešeny. Cílem této směrnice je zajistit rovné zacházení se všemi bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. A já si nemyslím, že by někdo spochybňoval tento cíl. Všichni bychom si jej měli snažit dosáhnout. Myslím, že směrnice nechává dostatek prostoru pro vnitrostátní kompetence členských států, aby vytvořili standardy v rámci boje proti diskriminaci. Myslím si ale, že by se měli snažit o daleko větší propagaci této směrnice a hodnot, které jsou v ní vtěleny. A z toho důvodu doufám, že budeme schopni dokončit tuto práci a že procesní problémy neznemožní umožnit rovné zacházení našim občanům. Takže při italskému předsednictví hodně štěstí při řešení čtyř zbývajících otázek a plně souhlasím s předsednictvím i v tom, že musí být vytvořen systém monitorování provádění této směrnice. Děkuji. První stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že evropské předsednictví, tedy italské předsednictví prokázalo dobrou vůli dostat se ze slepé uličky a že začínáme tímto rozhodnutím mandát. Jsou to naše hodnoty. Proč bychom měli ještě po tolika letech eh, diskutovat, že souhlasíme s těmito zásadami? Nediskriminace nemělo by to být samo sebou, že jsme proti diskriminaci a pro rovné zacházení? je potřeba učinit další krok. Je na čase. Je potřeba vyhodnotit, jaké skutečné problémy v radě existují a je potřeba je vyřešit. Souhlasím s tím, co říkala paní zpravodajka. My jsme v roce 2009 v Evropském parlamentu přijali postoj a proto žádám italské předsednictví, které říká, že znova spustilo celou diskusi a bude znova všechno hodnotit, jestli vzali v úvahu postoj Evropského parlamentu který Evropský parlament zaujal před šesti lety. Plánujete tento návrh vzít v úvahu a do jaké míry? Vy jste říkala, že se soustředíte na dvě věci, což je dobře. Za prvé, rozdíl mezi přístupností a nárokem. Tam bych možná trochu lépe ráda pochopila, co máte na mysli. Já vím, že tady jsou problémy s náklady a o to asi jde, především v některých členských státech. A je to provázáno na otázku subsidiarity a dělení pravomocí, ale prostě si myslím, že hodnoty nemůžeme dát eh, do protikladu k nákladům. Je to prostě otázka, která se musí řešit jako otázka prvořada. Rozprava v tomto parlamentu se musí soustředit na to, jak se dostat ze slepé uličky, já se budu těšit na spolupráci s paní zpravodajkou. Italské předsednictví chce, aby to 11. prosince, což je tedy na konci vašeho předsednictví, to probrali ministři. Doufám, že se vám to podaří. A doufám, že to nebude pouze začátek diskuse, ale že už budete mít k dispozici konkrétní návrh v tom smyslu, v jakých oblastech této směrnice se mohou posunout věci dopředu. Teď za SAD má slovo Silvi, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem také velice ráda tomu, co jsme slyšeli na samém začátku, jak z úst italského předsednictví, Byť tam možná, co se týče toho fenomenálního pokroku, to vidím trochu opatrněji, ale souhlasím s tím, že existují konkrétní problémy u této směrnice. Také jsem si vyslechla veškeré otázky a cesty do budoucnosti. Vyslechla jsem také apel na parlament, abychom pomohli to posunout dopředu. V podstatě 6 let je to blokované, přestože Evropský parlament na tom trval a nemůžeme prostě nechat usadit diskriminaci v naší společnosti. Hovořili jsme o zdravotních postiženích, ale těch příkladů je určitě daleko více v tomto světě. Po volbách do Evropského parlamentu bylo vidět, že prostě potřebujeme Evropu, která hovoří o ochraně, která bojuje proti diskriminaci. Z mého pohledu je situace velmi delikátní a těžko si můžeme představit, že prostě ospravedlníme před svými občany, že jsme se dostali do slepé uličky v kontextu krize, kdy se akumulují problémy, prostě Evropa a evropské instituce musí ukázat, že tady jsou také proto, aby chránili občany. Je potřeba, abychom na tom pracovali a prokázali přidanou hodnotu. <clears throat> Pak dvě další připomínky nebo otázky. Za prvé k určitým argumentům, které používají členské státy eh, u, té, u toho zablokování. Za prvé jsou to náklady. Elerike se už k tomu vyjadřovala. Myslím si, že bychom to do určité míry to důkazní břemeno mohli trochu obrátit a říci, že bychom se měli zaměřit také na náklady toho, když tento text schválen nebude. Co se týče třeba přístupu ke službám. To není jenom morální diskuse, to je konkrétní diskuse přístupu k určitým službám, nebo přístupu ke zdravotnictví, přístupu k bydlení nebo zaměstnání. Pokud tady existuje diskriminace, tak je potřeba ukázat, že tato antidiskriminační směrnice musí existovat. To je tedy první věc. Teď druhá věc, které chci vyjádřit. Situace je několik let zablokovaná. Předpokládám, že to bude dále řešeno na Koreperu a v radě EPSCO, ale zajímalo by mě, jaký existuje prostor pro další pokrok. Bývalá komisařka pro justici hovořila o možné, možnosti posílené spolupráce u této směrnice a mě by zajímalo, jestli to je hypotéza, která je stále ještě aktuální. Jestli třeba takto by se dala odblokovat diskuse. Jestli je to prostě nutné zlo. Jinými slovy, tedy jestli tímto způsobem se můžeme dostat z té eh, slepé uličky a řešit třeba ten problém právě takto. Děkuji, Silvi. Za liberály má slovo Sofie, ta byla stínovou zpravodajkou. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také zástupkyni italského předsednictví a Evropské komise za jejich podporu této agendy. Já jsem stínovou spravodajkou od předchozího funkčního období a musím říci, že to je pravděpodobně jedna z nejdéle existujících agent v Evropské unii. A jak říkali ostatní kolegové a kolegyně, a italské předsednictví, všechny členské státy mají stejný cíl. No zjevně nemají jak to může být těžké. V březnu roku 2009 se vyjádřil Evropský parlament. Prostě to můžete přepsat do vašeho textu a přijat ho. V čem je problém? Na nic si nehrajme. Tady nejsou žádné technické problémy, je to o nedostatku politické vůle. Tak to nazvěme pravým jménem. Od roku 2008, od původního návrhu, se změnila politická realita, politické klima řada politických stran ve vládě jsou pod tlakem populistických, xenofobních, rasistických, antisemických, homofobních, misogyních, protiromských, islamofobních a jiných stran. Já myslím si, že žádný předsudek si nevynechala. Já jsem chtěla, aby to bylo v záznamu, snad jsem to řekla všechno. Co pak toto není realita, co pak toto není důvod, proč se koaliční vlády obávají učinit krok v této oblasti? Pokud to myslí upřímně, že to je technický problém, tak proč potom jeden po druhém nezdělí přesně svůj postoj? Protože pokud souhlasí s rovným zacházením, tak si myslím, že se to dá vyřešit bleskově za odpoledne. Takže já jsem chtěla připomenout, že celý proces se rozbil v roce 2008. Teď jsme v roce 2014. Tak jak dlouho členské státy očekávají, že jim to ještě bude trvat? Jak dlouho budou muset evropští občané čekat? Hovoří se tady o nákladech rovného zacházení s lidmi s postiženími, že to je uh, určitá zástěrka. Jako Ulrike ani já nechápu, jak prostě někdo, kdo je produktivní, může být pro stát dražší než někdo, kdo musí žít ze státní podpory. Co to je za argument? To je úplný nesmysl. A to už vůbec nemluvím o morálních argumentech pro rovné zacházení. Takže prosím, nepoužívejte tady jako obětního beránka lidi s postiženími. Celé jsme to zahájili v roce 2008. Předpokládám, že od té doby bez směrnice nebo s ní jste prostě mohli přizpůsobit ty budovy, nebo při nejmenším stavě v řádně nové budovy. Klidně se to dalo zvládnout od roku 2008. Co jim v tom bránilo? A proč vůbec členské státy potřebují evropskou směrnici, aby zaváděli rovné zacházení pro všechny své občany? Mluvíme o subsidiaritě, to je přece základní právo, to mají dělat sami. K tomu přece nepotřebují evropskou směrnici. Tak si na nic nehrajme, přestaňme předstírat, prostě přijmeme směrnici, udělejme to teď podle modelu přijatého Evropským parlamentem. Děkuji. Dobrá. Děkuji, Sofie. A nyní pan Prisikones, prosím, máte slovo. Pane předsedo GUE a NGL plně podporují tuto směrnici. Nicméně musím odsoudit licoměrnost na straně Rady a Evropské komise v této záležitosti. Evropské elity se zapřísahávají základními právy, ale ve skutečnosti nechtějí být zavazovány konkrétními pravidly prosazujícími lidská práva a z toho důvodu neprosadili tuto směrnici ani po tolika letech. Pár konkrétních příkladů pro vás mám. Jak právě evropské elity si vykládají lidská práva a respektování zásady rovného zacházení. Jedná se o memoranda a programy trojky, které platí v některých členských státech. Například v Řecku. Trojka, složená dvěmi třetinami z Evropské komise a Evropské centrální banky, Řecku nadiktovala, že musí zrušit většinu sociálních příspěvků pro osoby s postiženími, což je zcela flagrantním porušením článku 21 listiny základních práv Evropské unie, která v tuto chvíli platí. Je tedy zjevné, že nechtějí, aby platila ještě podrobnější pravidla, jako například ta, která jsou obsažena v návrhu směrnice. Co se týče zaměstnání, zaměstnání, to je předmětem jiné směrnice, která už platí, tak tam trojka v podstatě nadiktovala řecké vládě, že musí snížit ty už tak nízké platy u mladých lidí na existenční minimum, respektive skoro 15% pod existenční minimum, životní minimum, což je diskriminace vůči všem ostatním zaměstnancům. A to už neříkám, že platí směrnice. A to bez ohledu na to, že článek 21 listiny základních práv zcela výslovně zakazuje takovouto diskriminaci. Mně připadne jasné, že zde chybí politická vůle a panuje zde licoměrnost, kterou musíme odsoudit. Děkuji. Za skupinu ECR pan Jirek. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, budu mluvit polsky. Především bych rád poděkovat paní Lunáček a paní Intveld a ostatním kolegům, kteří hovořili o osobách žijících s postiženími, za, to, aby, za ten apel, aby se s nimi více solidarizovalo. Je to pro mě o tolik důležitější, že když jsem vedl polský parlament, tak jsme dosáhli určitého pokroku v tom, jak tito lidé mohou fungovat eh, v Evropském parlamentu. Nicméně já jsem chtěl hovořit o jiném aspektu této záležitosti, kterou projednáváme. Během slyšení kandidátů do nové komise jsme slyšeli, že všichni považují posun v oblasti LGBT jako součást evropského koncensu. Takže si myslím, že je potřeba říct si zcela jasně, že takovýto koncensus neexistuje. A že o tom svědčí nejenom ústavní řešení v Polsku a v Maďarsku, nejenom zákonné řešení v Litvě, nejenom referendum v Chorvatsku, ale také masové sociální hnutí v zemích, které přijaly takovéto zákony. Země, které se stojí pro těmto, proti těmto postulátům, těm nejde o diskriminaci. Jde jim o zachování monogamní rodiny jako sociální normy a sociálního vzoru, který by měl jako element právní kultury a budovat společnost a nebýt pouze jednou z možností. A proto chci říct jednu věc, co se týče této jedné záležitosti. Nutit postuláty politického homosexuálního hnutí, to je něco, co dělí Evropu. Nejenom mezi námi, ale také pokud vyvíjíme tlak na země, které chtějí vstoupit do Evropské unie. Pokud prostě tyto, tyto nitky vedeme eh, v jednání se zeměmi jako Gruzie anebo Moldávsko. Prostě naše země vstupovaly do skupiny demokratických zemí a ne skupiny, která reviduje a kontestuje morální dědictví Evropy a naše právní dědictví. Děkuji. Okay, thank you. Next is, uh, Lauriston, Margie. Děkuji. SND, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já jsem se chtěla připojit k hlasům, které poukazují na to, jak nutné je zabývat se právě lidí s postiženími. Sociální demokratická delegace minulý týden se organizovala konferenci v Talinu na právu na, o právu na důstojnost. To je základní právo. Bylo tam hodně lidí na vozíčku, ale také lidi s různými postiženími a mnohočetnými postiženími. A doufali, že tady v našem parlamentu budeme schopni vyřešit jejich problém. Protože to není jenom problém přístupu na trh práce. Protože jenom někteří z těchto lidí mohou pracovat. Jde spíš o to, že důstojnost 80% lidí s postiženími je porušována, protože jsou staveni před neřešitelné problémy. Protože v podstatě celé to břemeno spočívá na jejich rodině. A stát se necítí ani povinován pomoci rodinám, kteří žijí s lidmi s postiženími. Ano, máme tady minimální úroveň, ale ta nezajišťuje důstojnost, důstojnost života a lidí s postiženími. Všichni, ať už máte těžké postižení nebo více postižení, máte právo na důstojný život. Ano, pokud lidé s postiženími mohou pracovat, tak to má hospodářské přínosy, ale není to jenom o hospodářských přínosech, ale také o důstojnosti. Děkuji, nyní má slovo Helga Stevens, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já bych ráda hovořila o lidech s postiženími, kteří představují 10 obyvatelstva. A když si k tomu připočteme rodinné příslušníky, tak je to opravdu velká skupina. Nezapomeňme totiž na to, že je potřeba zacházet s lidmi s postiženími jako s běžným občanem. Směrnice to asi všechno nevyřeší, ale je dobré, abychom učinili první krok správným směrem. A je určitě potřeba změnit i mentalitu. Osoby žijící s postižením mohou přispět naší společnosti ale musí k tomu dostat šanci. A máli tomu tak být, tak musíme odstranit bariéry. Musíme začít se školstvím, s bydlením, sociálně kulturním životem a až potom můžeme hovořit skutečně o plnohodnotné účasti v životě. Myslím si, že toto směrnice je velice důležitá. Musíme se postarat o to, aby tito lidé měli jednodušší život. Musíme překonat bariéry, protože bez nich, bez jejich překonání se nemůžete zapojit do společnosti. Máme tady také eh, smlouvu osoba, úmluvu osoba s postiženími, což ratifikovala většina členských států. Evropská unie a parlament to podepsali, takže já chci říci, že nastal čas na to, abychom konali. Musíme přestat s řečmi, musíme začít konat. Všechny členské státy mají svoje vnitrostátní zákony a vlády musí aktivně dodržovat a podporovat tuto směrnici a držet se ji. Musí se stavět do pozice dobrého příkladu. Musí to udělat každý členský stát, aby se v praxi zajistilo, že můžeme hovořit vůbec o inkluzivní společnosti. Děkuji. Děkuji, Helgo. Máme tady poměrně hodně řečníků, takže uzavřu řečnický seznam. Nyní má slovo Petr Jirgrille. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu mluvit maďarsky. Polský kolega učinil totiž pár připomínek Maďarsku. Visszamennénk száz évvel az időben. Szeretném neki és mindannyiunknak mondani. Můj uh, polský kolega se vyjadřoval jako z doby před 100 lety. Já bych mu chtěl říci, že žádné rodiny by ne, neměly mít monopolní postavení. To prostě musíme akceptovat. Nemůžeme upřednostňovat jednu rodinu před druhou. Není to vůbec tak, že by maďarská společnost odmítala alternativní model rodiny. Je to maďarská vláda, která to odmítá. Ta společnost rozhodně si nepřeje žádnou diskriminaci a ta společnost nechce někoho vylučovat ze společnosti na základě jejich sexuální orientace. Pokud eh, taková diskriminace existuje, tak je to v každém případě porušení práva a to si myslím, že je naprosto bez jakéhokoliv sporu. Děkuji, Petře. Pan Ujarjovský. Předničanci Vysoká komise. Pane předsedo, já také budu, jak pan Majak Jurek, hovořit polsky. Já myslím, že když se podíváme na tento návrh směrnice v dobré vůli, tak bychom se soustředili výlučně na otázky propagace práv osob žijících s postiženími. Já si myslím, že tam mezi námi nepanuje žádný zásadní spor. A pokud by komise přišla s návrhem směrnice, který by se právě soustředoval na propagaci práv osob s postiženími, tak potom by nebyl zásadní problém. Já absolutně nesouhlasím s tím, jedne, co říkala jedna uh, z předchozích kolegyň, která hovořila o antisemitismu a o diskriminačních tendencích v některých státech. Já si myslím, že společně s Lisabonskou smlouvou, která důvěřuje členským státům a respektuje ústavní tradice těchto členských států, i my bychom měli spíš vyjadřovat takový pocit, že základní práva člověka a rodiny jsou dobře realizována členskými státy. Konec konců máme smlouvy, máme úmluvy, a máme ústavní tradice. A tady chci říci výslovně, u některých členských států, v každém případě u Polska, se tyto tradice staví proti ideologii LGBT. Práva tradiční rodiny, o kterých hovořil předchozí kolega, nejsou jednou z variant existence společnosti. Je to prostě klíčový prvek evropské civilizace od římského práva. Tak se nedivte Polákům, Chorvatům či eh, organizátorům různých manifestací, že se prostě brání proti spochybňování něčeho, co je důležitým předpokladem a prvkem naší civilizace. A pokud směrnice proti diskriminaci bude nástrojem diktování členským státům řešení, které nejsou v souladu s jejich eh, morálkou a a ústavním systémem, tak budeme mít skutečný spor. Pokud se soustředíme pouze na propagaci práv osob s postiženími, tak se můžeme dostat ku předu a myslím, že z toho nebudou žádné problémy. Takže to, co říkal pan poslanec Marek Jurek, tak nemáme koncensus týkající se ideologie LGBT a kazí to v Evropě atmosféru, Evropu to dělí a je to nástrojem ideologické konfrontace a nikoli rozvíjení lidských práv na starém kontinentu. Děkuji. Okay. Um, děkuji. Teď eh, tu diskuzi budeme muset zhrnout. Eh, děkuji vám za všechny příspěvky. Eh, na adresu nových kolegů chci také říci, že toto všechno prokazuje šíři kompetencí našeho výboru. Silvia chce, eh, má technickou připomínku? Ano. Právě si říkám, jestli je správné činit taková prohlášení v tomto sále. Je to v pořádku říkat věci, které jsou ponižující pro Eh, lidské bytosti, které nás přitom mohou sledovat. Neměli bychom se pokusit o nějakou reflexi a zavést eh, pravidla pro rozpravu na tomto výboře, abychom nikoho neuráželi. Myslím, že tady přicházíme o eh, naši reputaci a já, mě to tady není pohodlné, těžko se mi tady dýchá této atmosféře. Ano, myslím, že eh, reaguješ na předchozí eh, prohlášení, to asi bylo evidentní pro všechny. A ty jsi to teď řekla explicitně, to, co už eh, asi si myslí i všichni ostatní kolegové. Asi si každý udělal na to názor sám. Ale rozhodně teď k tomu nebudeme zahajovat žádnou diskuzi. Vy jste asi dala najevo své názory a myslím, že rada s kolegů s vámi bude souhlasit. A nechtěl bych také, eh, eh, aby se zapomněl na to, že tady zazněla celá řada eh, velmi dobrých věcí. Týkalo se to horizontální protidiskriminační směrnice a byla by škoda, kdyby to poslední vystoupení překrylo všechny ty pozitivní věci, které tady v té souvislosti zazněly. A já bych teď chtěl dát slovo Ulrike Lunaček, aby to shrnula. Chtěl bych vám ještě připomenout, že toto je celá eh, věc, která už se datuje velmi dlouhou dobu. Říkal to už náš kolega Romeva. Je to věc, která trčí na radě už dlouhou dobu. Slyšeli jsme tady ty důvody, proč to tak je. Je to z různých eh, vnějších vlivů a Eh, přes veškerou snahu předsednictví se to nedaří odblokovat. A teď zase se ten vnější tlak bude určitě násobit. Myslím, že je tady řada států, které mají sympatie pro určité části eh, té směrnice, ale myslím si, že tady zase eh, se nepodaří jednomyslně něco takového přijmout a koordinátoři nebo stínoví zpravodajové budou mít teď hodně práce a je na tomto výboru, abychom s nimi spolupracovali a pokusit se prosadit eh, tuto věc. Já teď dávám slovo paní zpravodajce a zvlášť bych eh, rád od ní slyšel, jaký eh, plánuje další postup. Ale myslím, že nikdo nekritizuje italské předsednictví jako takové, spíše je to problém některých členských států, které se staví proti. Takže teď je řada na Ulrike. Děkuji. Ještě než se k tomu dostanu, tak na to musím zareagovat, zareagovat na to, co tady zaznělo v cíle. Hovořila o tom i Silvia Wikström. Mám teď eh, na mysli to, co říkali eh, naši polští kolegové. A těm bych chtěla říci, že by si to měli v první řadě přečíst. Tady jde o to, že všechny osoby by měly mít právo si pronajmout eh, třeba byt, bez toho, aby někdo odmítal. Aby někdo říkal třeba eh, homosexuálům, že jim byt nepronajme, nebo aby někdo řekl někomu, kdo je postižený, že jim byt nepronajme. O to tady jde především. Vůbec tady nemluvíme o manželství, o manželství párů stejného pohlaví. Prosím vás, přečtěte si ten text té směrnice, to si myslím, že Eh, by měl předcházet vašemu vystoupení. Práva LGBT komunity, to není žádná ideologie. Všichni eh, eh lidé z komunity LGBT tady byli už od eh, starého Říma, když si přečtete nějakou nějakou historickou knihu, existovaly ve všech kulturách, eh, eh, v katolických zemích, v protestantských zemích, eh, v židovské kultuře nebo muslimské kultuře, a to proto, že to není nějaká volba. Nemůžete se rozhodnout, do koho se zamilujete. Mohlo by se to stát i vašim dětem, nebo vašim vnukům, nebo vašim sourozencům. Kolikrát se stane, že eh, rodiče některých eh, lidí přijdou v pozdějším věku na to, že jsou třeba bisexuální, nebo že se jim líbí stejné pohlaví. To, co jste říkal vy tady, je diskriminace. Nechci, aby to zaznělo eh, osobně, ale vy mi v podstatě říkáte osobně jako lesbické ženě, která to nikdy nezastírala, že nemám právo například eh, upozorňovat na diskriminaci, když mě například někdo vyhodí z nějaké kavárny, protože bych se tam držela za ruku se svou partnerkou a možná bych jí na veřejnosti dala polibek, protože to se stalo v jedné kavárně v Rakousku, ne mě osobně, ale někomu, koho znám. A To vy nechcete, vy nechcete, aby se práva komunity LGBT stala součástí té směrnice. Takže já nechápu, jak můžete říkat, že tato směrnice je nástrojem, jak českým státům něco vnutit. Nevím, proč říkáte, že tato směrnice je nástrojem, ideologické konfrontace. Co je ideologického na tom, že se do někoho zamilujete a nechcete to skrývat? Ale chcete to eh, říct svým rodičům? Bez obavy, že vás třeba vyhodí z domu. Nebo bez obavy z toho, že vás eh, budou šikanovat eh, ve škole a urážet. Jenom proto, že se do někoho zamilujete? Vůbec nechápu, proč s tím máte problém. Vy jste tady používal různé ideologické pojmy. V polském sejmu eh, je také Robert Vidrum, eh, poslanec, který je otevřeně homosexuální. Já jsem se s ním eh, minulý týden potkala v Mexiku na světové konferenci pro komunitu LGBT, byli tam zástupci celého světa. Byla tam Evropská unie popisována jako unie, kde práva komunity LGBT jsou eh, chráněna a kde je zajištěna lidská důstojnost a život bez strachu, protože ve spoustě zemích jsou lidé jako já eh, posíláni do vězení nebo jsou popravováni. Nehledě na to, že si kolikrát eh, vůbec nemůžou pronajmout byt a otevřeně žít se svým partnerem. Takže já bych byla velmi ráda, abyste přestal mluvit o ideologické konfrontaci, o tom, že Evropská unie něco vnucuje čínským státům. Vaše parlamenty a vaše vlády se dohodly na listině základních práv, která jasně říká, že nikdo nemůže být eh, diskriminován eh, kvůli své sexuální orientaci. Stejně tak Lisabonská smlouva byla schválena Eh, vašimi eh, vládami. Nevím, jestli jste už tehdy byl eh, předsedou parlamentu v Polsku. Mě zajímalo, o čem teď hovoříte, když říkáte to, co jste říkal. Evropská unie přece nic nevnucuje, byly to vaše vlády, které se na tom dohodly. A my pouze to chceme dát jasně najevo, že práva komunity LGBT, stejně jako práva osob s postižením, nebo práva lidí, kteří mají třeba náboženské vyznání, které není většinové, nebo které mají ideologické názory, které nejsou většinové, nebo eh, seniori, tak aby všichni tito eh, lidé měli stejná práva. A tím se dostávám eh, ke konci. A teď máš 30 sekund na to, aby si zhrnula, co chceš dělat s tím návrhem. Myslím, že většina kolegů, kteří tady mluvili, to podpořili. Eh, podpořili také můj navrhovaný postup. Také v EKR jsou určitě eh, lidé, pan Kirkop, který tady příště bude zastupovat EKR, takže minimálně od eh, části EKR dostaneme nějakou podporu. Teď tedy jde o to, jak spolupracovat předsednictvím na prosazení této věci. Byla jsem ještě ráda, kdyby se to italskému předsednictví podařilo udělat ten velký krok dopředu. Já bych se chtěla zaměřit na spolupráci s těmi vládami, které váhají, které eh, se tomu brání. Měli bychom s nimi komunikovat, měli bychom využít eh, všechny poslance, kteří jsou ochotní. Měli bychom také upozorňovat na náklady a samozřejmě to není jenom o nákladech, ale také o lidské důstojnosti. Děkuji Ulrike, teď tedy eh, požádáme nebude to teď, ale měli bychom se obrátit na italské předsednictví, aby nám předložilo text o tom pokroku jednání. Slyšeli jste tady podle mě jednoznačné stanovisko parlamentu o tom, že chceme Eh, pokrok v této věci. Eh, už eh, nemáme čas na pokračování této diskuze, ale myslím, že tady jasně vyplynulo, jak je postoj parlamentu k této směrnici. Děkuji vám za tuto diskuze. Debata byla uzavřena. Můžeme se k tomu ještě někde vrátit, do horizontální směrnice, takže určitě to v budoucnosti ještě, proto bude příležitost, máme bohužel už spoždění. Chápu, že eh, teď se eh, musíme posunout od té emotivní debaty k velmi eh, suché debatě o odborné přípravě pro prosazování práva v Evropské unii. Máme tady zpravodajku, ale nejprve si dáme slovo komisi. Takže nejprve eh, se vyslechneme, co k tomu chce říct komise. What do you the Commission first? Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji za pozvání. Ano, tady eh, přecházíme k úplně jinému tématu, než to, o kterém tady byla řeč před eh, okamžikem, ale já musím říct, že jsem velmi ráda, že tento výbor dává šance komise, komisi předložit eh, eh, návrh nového nařízení, které se týká CEPOLu. O tom se tady už hodně mluvilo v uplynulém roce, ale kolikrát ty diskuze se nezaměřovali na podstatu práce této instituce, spíš to byly technické připomínky týkající se sloučení eh, Cepolu a jejího sídla. Ale myslím, že přitom také vyvstala najevo potřeba reformy Cepolu, tak aby tato agentura eh, byla eh, připravena plnit své úkoly. Zákonodárci se rozhodli, že změna právního rámce je tedy záhodná a z hlediska komise ty důvody vedoucí k tomuto návrhu eh, v tomto okamžiku jsou trojí. Za prvé je potřeba eh, změnit ten právní rámec CEPOL, tak aby byl v souladu s eh, rámcem dalších agentur, ale současně je potřeba tam také začlenit potřebu programu vzdělávání pro, pro prosazování práva. Je potřeba za druhé také změnit status eh, této agentury a zaměstnanců, která má sídlo v Budapešti a dále je potřeba také eh, naplnit výzvu eh, zákonodárců, aby se změnilo to stávající nařízení, na základě něhož byl CEPOL zřízen. Komise tedy teď provádí, nebo se opírá o přípravné kroky, které byly Eh, podniknuty v roce 2011 a 2012, které se týkaly aktualizace právního základu CEPOLu. Ta přípravná práce vedla k několika závěrům. Ty závěry upozorňovaly například na potřebu efektivního provádění nějakého vzdělávacího programu pro prosazování práva, tomu budu říkat eh, zkratkou LEC, Eh, eh, to vzdělávání by mělo být účelnější a efektivnější. Stejně tak eh, ty naše závěry poukazovaly na potřebu uzavřít tu mezeru ve vzdělání nebo kvalifikaci těch, kteří mají na starosti prosazování práva. A dále potřeba také zajistit, aby CEPOL byla nezávislá agentura, to už bylo rozhodnuto, aby měla sídlo v Budapešti a ehm, teď eh, tedy jsme ty cíle trochu rozšířili. Chtěla bych upozornit na to, že předložený návrh ehm, neobsahuje žádné dodatečné finanční břemeno. To eh, je popsáno v tom eh, návrhu legislativním nebo v jeho příloze. Tato nezbytná rozpočtová kázeň je ale spojena také s potřebou dodržet finanční stropy, které jsou uvedeny už ve sdělení komise z července 2013 o poskytnutí eh, prostředků pro decentralizované agentury. A teď tedy ke struktuře tohoto návrhu. Tady se držíme standardních ustanovení, které um, komise v těchto případech eh, předkládá tak, abychom uplatnili ten společný přístup k decentralizovaným agenturám. A já vím, že parlament se v tom vyzná velmi dobře. Co se týče obsahu návrhu CEPOL, díky tomu má právní mandát eh, a tím, že budou přerozděleny finanční zdroje, tak bude mít eh, možnost zintenzivnit svůj vzdělávací program. A bude moci také zefektivnit to vzdělávání v souladu s těmi zásadami, které jsou obsaženy v tom společném přístupu k decentralizovaným agenturám. Tím, že bude mít CEPOL na starostě provádění těch zásad eh, LEDS, tak bude eh, moci koordinovat eh, vzdělávání v oblasti prosazování práva na všech úrovních. Jinými slovy, tento širší mandát nebude rozhodně znamenat, eh, že by CEPO zasahoval do výsad a pravomocí členských států. A konkrétně eh, bych chtěl říct, že tato role rozhodně nezasahuje do vzdělávání policejních příslušníků členských států. Ty rozšířené cíle znamenají také rozšíření úkolů agentury zase v souladu se sdělením LEDS. Stanovisko komise je to, že všichni um, příslušníci jsme na starosti prosazování práva by měli být správně informováni o příslušných právních nástrojích. Je potřeba, aby uh, mladí příslušníci u policie, u celní zprávy nebo ti, kteří jsou zkušení, měli eh, lepší povědomí o tom kontextu prosazování práva v Evropské unii a díky tomu bychom měli zlepšit informovanost a povědomí o důležitosti efektivní přeshraniční spolupráce v boji proti závažné trestné činnosti. A ještě několik slov k těm úkolům. Měli bychom také, aby ta agentura mohla přispívat k specializovanému vzdělávání u některých eh, priorit eh, trestné činnosti, například obchodování s lidmi, eh, praní špinavých peněz a tak dále a to na základě potřeb, které budou identifikovány ve členských státech. Tento vzdělávací program aby neměl být chápaný jako nějaký nový dodatečný cíl pro agenturu, ale mělo by to být chápáno spíše jako eh, eh, struktura, která doprovází to, co CEPOL nabízí. Stejně tak si myslíme, že je to příležitost, jak zajistit kvalitu, zabránit Eh, duplování a jak nabídnout nové příležitosti pro hlubové vzdělávání a samozřejmě při plném dodržení eh, eh, výsad členských států. Už jsem mluvila o systému řízení, teď ještě řeknu několik slov o rozdělení rozhodovacích pravomocí jsou tady obsaženy eh, nové mechanismy pro parlamentní kontrolu, eh, včetně kontroly ze strany národních parlamentů. Vím, že nemáme moc času, takže ještě zkrátím svou prezentaci. Pokud mi to dovolíte, tak bych se zmínil ještě o několika věcech. Je asi důležité důraznit, že to není eh, žádná revoluce, je to spíše evoluce, která vychází z těch předchozích úspěchů agentury a v tom ohledu bych chtěla ještě zdůraznit, že bychom byli rádi, kdyby ehm, CEPOL propojoval orgány ve členských státech. Měla by to být agentura, která je založena na síti vzdělávacích eh, institucí eh, ve členských státech tím eh, teď končím. Myslím, že jsem tady zmínila ty eh, hlavní body celého návrhu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. My Umlouvám eh, se kolegům, kteří tady čekají na další bod programu. Ehm, ohledně osobních dat cestujících, že zbývá málo času a dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji, předsedo. My jsme přesvědčeni eh, tady v parlamentu dlouhodobě, že eh, vysoká míra vzdělání eh, pra, pracovníků prosazování práva je zásadní a že tyto orgány musí být a, a agentura CEPOL musí být kompetentní, mít správné pracovníky a tak dále. Všem je jasné, že je potřeba, aby stávající právní rámec CEPOLu byl v souladu s Lisabonskou smlouvou a, nové ambic, a s novými ambicemi e, plánu na vzdělávání eh, pracovníků v oblasti pracovního e, prosazování práva. Takže já děkuji za tento návrh. Jsem přesvědčená, že Toto je příležitost zmodernizovat právní základ SEPOLu, aby odpovídal požadavkům Lisabonské smlouvy a role Evropského parlamentu, národních parlamentů a svěřil eh, SEPOLu eh, jaksi nový eh, plán vzdělávání a výcviku. Také Myslím, že je důležité, že hlavní stavba polo by měla zůstat nezměněná, to znamená síť eh, národních policejních akademií a chtěla bych zdůraznit několik bodů. Za prvé, myslím si, že pro zajištění efektivní činnosti CEPOLu eh, a jeho omezeným prostředkům je třeba se zaměřit na několik specifických témat pro přeshraniční problematiku Evropské unie, bezpečnostní strategii a priority identifikované evropskými institucemi. Eh, čili CEPOL by se měl pragmaticky koncentrovat a definovat, jaké Eh, požadavky na vzdělávání a výcvik a kapacity bude potřeba v budoucnu. Také bych chtěla upozornit na to, že ten přístup vycházející především ze základních práv, tedy ten by měl být zachován, a problematika nové kriminality, jako je internetová a finanční kriminalita, by měly být předmětem zvýšeného zájmu. Je třeba také zdůraznit eh, podpůrnou a koordinační roli Sepolu. Sepol by měl mít dostatečné pravomoci a zdroje na to, aby mohl koordinovat vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na evropské úrovni. Měl by eh, být schopen poskytovat toto vzdělání eh, školitelům a vedoucím pracovníkům pracovníkům a e, je třeba zamezit nekoordinovaným iniciativám, je třeba soustředit se na kvalitu vzdělávání a výcviku a samozřejmě e, na co nejlepší využití peněz daňových poplatníků, e, protože SIPOL musí prokázat svoji efektivitu a efektivitu využití prostředků. Rozpočet má omezený a eh, je, myslím, důležité, abychom zkoumali, zda evropské fondy na budování kapacit a na výzkum v oblasti eh, vzdělávání a výcviku eh, prosazování práva mohou být využity, pro aby e, občané skutečně dostali za své peníze skutečné hodnoty. Děkuji. Co se, jestliže je modernizace Sepolu důležitá, je to také důležité z pohledu členských států. S kínovým zpravodajům e, dám tedy slovo e, teď za SND, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem stínová zpravodajka. To pro upřesnění, já jsem jenom chtěla vystoupit. Mohu vystoupit, přestože nejsem stínová zpravodajka? Dobrá, děkuji. Chtěla jsem říci, že eh, návrh, který tady projednáváme, se mi líbí modernizovat a zefektivnit vzdělávání a výcvik v rámci SEPOLu. A mám několik osobních poznámek. Třeba odstavec 3 dnešního návrhu uvádí mezi cíly samotného nařízení poskytovat informace o specifických tematických oblastech trestního práva, policejních aktivit, kde by mohlo ten evropský rozměr přinést přidanou hodnotu. Tak si kladu otázku. Vzhledem k tomu, že ve výboru Libe nyní diskutujeme o jiném významném návrhu směrnice o e, zárukách, e, procesních zárukách u nezletilých pachatelů. E, v článku 19 se také hovoří o zvláštním vzdělávání pro orgány působící v případě trestné činnosti e, e, mladistvých. A tak já se chci zeptat komise, zda u těch hlavních specifických tematických okruhů, kde by evropský rozměr mohl přinést přidanou hodnotu, zda bychom tam mohli také zahrnout kapitál kapitolu o mladistvích obviněných v trestních věcech nebo e, v případě závažné přeshraniční trestné činnosti a jestli by neměla být jasnější vazba mezi článkem 19 směrnice o mladistvích e, ohledně vzdělávání policejních orgánů a tady právě s nařízením o agentuře CEPOL, proto abychom lépe koordinovali a, a zefektivnili činnost Unie v této specifické oblasti, která je velmi citlivá. Děkuji. Děkuji vám za vaše vystoupení a nyní za Aldes, stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla znovu zmínit téma sídla Stále se hovoří o možnosti sloučení Sepolu z Europolu a pokud by toto nezískalo většinu, pak, že by byla obě, tato, obě tyto agentury umístěné ve stejném objektu, ale eh, každá změna sídla Sepolu bude znamenat dodatečné náklady a to je nepřijatelné. Komise by se měla vrátit do práce a udělat skutečně hloubkové hodnocení této problematiky. A e, e, umístění Sepolu v Budapešti nemůže přehlíde, přehlížet jasné synergie v případě e, Rumunska a společného sídla Sepolu a Europolu my eh, eh, ukazujeme občanům jasně, kde stojíme, co se týče efektivnosti a redukce nákladů eh, našich politik. Proto já žádám komisi, aby odpověděla na jasnou, jednoduchou otázku jaký dlouhodobý rozpočtový dopad bude mít sídlo Sepolu v Budapešti spíš než společný nájem v Hágu. Eh, v návrhu to moc nefiguruje, protože tam se pouze hovoří eh, o výchozím návrhu Sepolu spolu s Europolem, čili tady je velký prostor pro zlepšení a především v oblasti vzdělávání. Měli bychom začít přemýšlet Eh, na základě potřeb a eh, více eh, se zaměřit na spolupráci v oblasti justice a policejní práce a stalo by za to zkoumat a možnosti dalšího prosazování práv prostřednictvím vzdělávání touto agenturou na základě ustanovení směrnice o právech obětí a komise by měla skutečně předložit dlouhodobý rozpočt, studii dlouhodobých rozpočtových dopadů a nejenom slova a slova. Děkuji. Cecilia. kolegové, tolik tedy eh, stínoví, kteří žádali o slovo, tak teď ještě stručně dám slovo komisi, ale opravdu prosím, buďte struční, protože máme moc málo času aby to mohla zpravodajka už brzo schrnout. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručná. Co se týče otázky specializovaného vzdělávání a výcviku v kontextu procedurální směrnice o procesních právech, SEPOL představuje výbornou příležitost koordinovat tento typ vzdělávání a výcviku. Přesně to eh, odpovídá jeho cílům. Samozřejmě ta obecná představa eh, je, že tato vzdělávání a výcvik musí probíhat na základě studie potřeb a SIPOL spolu s členskými státy pomáhají tedy eh, potom vytvořit co nejvhodnější nabídku výcviku a vzdělávání a určitě eh, SIPOL může koordinovat takový tento typ specializovaného vzdělávání, jak to tady zaznělo. K druhé otázce musím říct si upřímně, že jsem nečekala, že dnes budu znovu eh, hovořit o otázce slučování a sídla komise řadu měsíců navrhla eh, v první řadě sloučení, komise vzala na vědomí silnou pozici vyjádřenou oběma spolu zákonodárci proti sloučení a dodržuje přijaté nařízení ze strany spoluzákonodárců ohledně sídla Sepolu, že by se sídlo se palu přesunulo ze Spojeného království do Budapešti a podle toho upravila svůj návrh. Samozřejmě, jestliže eh, by existovala formální žádost eh, o eh, podrobnou analýzu dlouhodobých rozpočtových dopadů e, sídla agentury v Budapešti versus třeba v Hágu nebo v jiném místě, tak komise samozřejmě tak učiní, ale já samozřejmě v tuto chvíli tuto informaci poskytnout nemohu. Děkuji vám. Děkuji za stručnost a nyní eh, paní e, Diaspera stručně, než se vyjádří eh, zpravodajka tedy pan kolega. Děkuji, pane předsedo. Jenom drobnost na upřesnění. Jak víte, já jsem zpravodaj pro nařízení o Europolu. A chtěl bych připomenout výboru Libe, že v dubnu tohoto roku v prvním čtení všechny frakce parlamentu s výjimkou liberálů odmítli sloučení e, obou agentur. A hmm. toto odmítnutí e, to bylo 600 hlasů proti sloučení. Děkuji. Takže stručně závěrečné slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. E, reaguju na to, co říkala paní Diaz de Mera to bylo jasné rozhodnutí tohoto parlamentu i ostatních spoluzákonodárců, jak co se týče e, Europolu, tak co se týče Sepolu na začátku tohoto roku, že by měly existovat tyto e, dvě agentury samostatně a volba sídla, že je Budapest, takže si nedomnívám, že by teď se toto sídlo, tedy tato otázka měla znovu otevírat. Teď je důležité, že máme tento návrh s modernizující mm, návrhem pro SEPOL a se zahrnutím všeho, co je potřebné pro to, abychom měli efektivní eh, agenturu s správními pracovníky a já jsem otevřená myšlenkám a představám kolegů a kinových zpravodajů a myslím si, že nalezneme optimální řešení pro to eh, v následujících měsících v zájmu nás všech, parlamentu, rady i komise tak aby tyto agentury pracovaly opravdu efektivně a řádně. Děkuji. Děkuji vám, Kingo. Děkuji kolegům za tuto diskusi a nyní rychle přistoupíme k dohodě mezi Kanadou a Evropskou unii o předávání a zpracování údajů mené evidence cestujících. Takže naším zpravodajem tady je Sophie Intervel je to už třetí dohoda tohoto typu. Minulá dohoda s Kanadou vypršela v roce 2009. Tady ta potře- eh, dohoda nová je potřeba. Závěrečný text byl oficiálně předaný v červenci tohoto roku, takže nyní dám slovo komisi, aby novou dohodu prezentovala a potom e, dostane slovo Sofie a pak bude stručná diskuze, takže prosím komise. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Dámy a pánové, já jsem ložisorka, ředitel pro vnitřní bezpečnost na Digi Home a je mi potěšením mít zde příležitost vás seznámit s návrhem dohody mezi Kanadou a Evropskou unii o předávání PNR. A otázka, zda je nutné uzavřít toho, takovou dohodu, ehm, je tato. Kanada eh, čelí podobným bezpečnostním hrozbám jako Evropská unie ze strany mezinárodní eh, trestné činnosti, ze strany terorismu a to včetně eh, terorismu vnitrostátního, například nedávná tragická událost v Otavě, to je toho důkazem. Nedávné mezinárodní události i v Evropě, jako třeba útok v květnu na židovské muzeum v Belgii a návrat bojovníků ze Syrie ukazuje, jaké nebezpečí zahraniční bojovníci představují. Dnes odpoledne budeme hovořit o tomto tématu konkrétně. Kanadská hraniční eh, služba eh, CBSA se soustředila na program, který úspěšně využívá eh, jména o evidenci cestujících pro boj s, eh, eh, a, identi, a identifikování obchodníků se zbraněmi, únosy dětí a, a, a Eh, eh, návratu a příjezdu odbožníků, kteří, eh, bojovníků, kteří v minulosti v Kanadě nebyli známi. A my bychom měli podpořit kanadskou žádost. Jaké výhody toto představuje z pohledu EU, tato dohoda? Dohoda jasně musí být vnímána v kontextu obecných vztahů s Kanadou, což, jak víte, je náš strategický partner v Evropské unii. Proto je důležité z pohledu strategického partnerství na, zajistíme, že naši partneři jsou vybaveni eh, prostředky pro zajištění jejich i naší bezpečnosti. Kanada by mohla zpracovávat data způsobem, který by umožnil bojovat se závažnou trestnou činností a terorismem, které budou užitečné i pro Spojené státy, sdílet informace s našimi zeměmi a s Europolem. To by znamenalo zajištění lepší bezpečnosti jak občanů Kanady, tak EU za současného zachování základních práv a ochrany osobních dat. Druhá Otázka je, zda stávající návrh dohody ve své formě odpovídá e, principu přiměřenosti. Podle názoru komise je to zásadní otázka aby tato dohoda byla v souladu s evropskou legislativou na ochranu osobních dat a e, s principy přiměřenosti. Proto tady ta dohoda je vedena e, zájmem o ochranu osobních dat a vždy jsme říkali, že e, normy pro ochranu osobních dat, která figuruje v dohodě s Austrálií, by měla být vzorem také pro pro naši dohodu s Kanadou. Já bych rád zdůraznil hlavně dvě věci, které vyplynuly z dosavatních jednání, které podle názoru komise odpovídají požadavkům a potřebám, které zmínil zpravodaj nebo zpravodajka a výbor v roce 2012. Za prvé návrh dohody splňuje e, principy e, zakotvené v dohodě s Austrálií a za druhé ještě zlepšuje ochranu osobních e, dat v porovnání s dohodou s Kanadou z roku 2006 a v souladu s rozhodnutím výboru Libe v roce 2010. Co se týče eh, podobnosti s dohodou s Austrálií, dohoda s Kanadou by eh, jaksi byla v těchto eh, aspektech totožná. Co se týče metody transferu, návrh dohody uvádí, že letecké společnosti poskytují jmené evidence cestujících výlučně na základě metody push. To znamená, že Kanada nemůže sama si stahovat informace z rezervačních systémů evropských leteckých společností. Co se týče návrhu, tady je jasně také zakotvený účel, pro který kanadské orgány mohou zpracovávat osobní data a omezuje se to na prevenci, zjišťování, vyšetřování a stíhání teroristické a závažné trestné činnosti. Promiňte, prosím, říká pan předseda, můžeme to urychlit, protože pak nezbyde čas na diskuzi. Děkuji vám, pane předsedo. Doufám, že jsem eh, pro... Já jsem doufal, že budu moci probrat více detailů, snad eh, bude k tomu příležitost později během diskuse. Dohoda, jak jsem říkal, tady naším cílem bylo přiblížit se co nejvíce dohodě s Austrálií a zlepšit eh, parametry oproti dohodě z roku 2006, protože naším cílem bylo zlepšit ochranu osobních dat a práv cestujících. A toho, myslím, bylo dosaženo. A já eh, v čase, který je mi vymezený, bude, budu moci, když tak se potom k tomuto tématu později vrátit. Já musím říci, že bych chtěl zmínit otázku, která možná bude nejzajímavější pro tento výbor eh, na základě diskuse z roku 2012 a to je konkrétně zpracování citlivých údajů, což bylo jedno z nejtěžších témat během jednání eh, s Kanadou. Kanada poskytla informace o možných případech, kde zpracování citlivých dat by mohlo být nezbytné pro zamezení teroristických útoků. Nový návrh dohody tudíž umožňuje Kanadě zpracovávat citlivá data, ale pouze v konkrétních individuálních případech na, eh, na základě mimořádných podmínek a tehdy, kdy je ohroženo zdraví nebo kdy hrozí eh, teroristický, bezprostřední teroristický útok, což je samozřejmě velmi vzácné. A eh, budeme tedy toto sledovat, pokud bude dohoda přijata přijata, aby toto bylo takto respektováno. Komise je přesvědčena, že to je přijatelné ve velice mimořádných případech, aby Kanada zpracovávala citlivé údaje eh, některých cestujících. Pane předsedo, na základě e, jednání v výboru Lebe, Libe samozřejmě zaznamenáváme určitou nespokojenost tohoto výboru, proto od té doby několik změn už bylo e, vytvořeno dříve, než byla uzavřena jednání s Kanadou a jsme přesvědčeni, že reakce kanadských orgánů je uspokojivá především v těch dvou tématech, které jsme zmínili. To znamená, aby se to podobalo dohodě s Austrálií a za druhé, aby to bylo lepší než předchozí dohoda. Takže na závěr, pane předsedo, když dovolíte komise, je přesvědčena, že je vhodné jako dohodu s Kanadou uzavřít. Nemáme zapomínat, že Eh, se jedná pouze o dočasné řešení, že nyní fungujeme v rámci dočasného řešení a je potřeba zajistit správní jistotu pro cestující. A dohoda je důležitá také z politického pohledu, abychom vyslali signál strategickým partnerům EU, eh, kdy, eh, když jsou vystaveni novým teroristickým hrozbám eh, souvisejícím třeba eh, s přílivem zahraničních bojovníků. Eh, reakce výboru AFED je příznivá a, toto je také silný signál o tom, že EU nadále trvá na e, e, přísných podmínkách pro zpracování osobních os, e, údajů a nadále existuje celá řada třetích zemí, které plánují takové dohody a proto je to důležité. Sorry to have rushed you, but I... Děkuji, omlouvám se, že jsem vás poháněl, ale jenom jsem chtěl zajistit, abyste byl schopen odpovědět i na otázky. Já vím, že to je strašně důležitý bod ve stávajícím kontextu, moc se za to omlouvám. Měli jsme prostě dvě důležitá témata, která vedla k časovému tlaku, takže se za to omlouvám. Paní Intveld, pochopitelně jako zpravodajka vystoupí, paní Sipu, pan Vos, pan Albrecht, pan Kirkhope samozřejmě, na vás jsem nemohl zapomenout, Cornelia také, Uzavřu seznam řečníků, protože chci, aby diskuse byla kvalitní, protože je to důležitý bod. Pan Diaz Demera, dobrá, tím uzavřu seznam řečníků s vaším dovolením, <clears throat> protože následně nás čeká také vystoupení hosta, takže to nemůžeme vyškrtnout ten bod. Dobrá, takže hned dám slovo s paní zpravodajce. Sophie Intfeld. Děkuji, pane předsedo. Než budu reagovat na vystoupení Evropské komise, tak bych navrhla, že zástupce Evropské komise a rady by také měli mít omezenou řečnickou lhůtu, protože mě irituje, že máme dlouhou eh, prezentaci, která by se dala zkrátit tím, že by se vynechaly eh, nepřesnosti. Mě to rozčiluje, protože si myslím, že je prací Evropské komise a vašeho oddělení, aby přenos osobních údajů do Kanady byl v souladu s evropským právem. O nic jiného nejde. To je váš úkol. Vaše politické myšlenky tady nejsou relevantní. A také mě velmi překvapuje vaše ospravedlnění. Hovoříte o zahraničních bojovnících jako by se říkalo, že touto dohodou můžete prostřednictvím jméne evidence cestujících identifikovat zahraniční bojovníky a že všichni budeme v bezpečí. Dokonce jste to propojil na útoky v Bruselu. No to prostě ukazuje, že celé vaše ospravedlnění je falešné, protože údaje jméne evidence cestujících už kanadské orgány a řada jiných orgánů po celém světě mají. Protože jména evidence cestujících v posledním posledních pět let byla předávána bez právního základu, takže ať už máme tu, tu dohodu nebo ne, tak se ty údaje předávají. V této dohodě nejde o nic jiného, aby se zajistily určité právní pojistky týkající se tohoto přenosu údajů. Všichni víme, že jména evidence cestujících není k tomu, aby se vybírali zahraniční bojovníci, tedy spíše ti, kteří bojují v zahraničí, nebo teroristy, aby je prostě vybrali z řady cestujících. To absolutně není pravda. A za druhé, omezení účelu není jenom na boj proti terorismu, ale také boj proti závažné trestné činnosti. A já jsem vždy tvrdila, že používání jména evidence cestujících je tady důležitější než u terorismu, ale také se to týká veřejného zdraví. Takže prosím, říkejme upřímně, o co jde. Tady nejde o zahraniční bojovníky. My nějak nespěcháme. Evropská komise a Kanada už vyjednávají posledních pět let, nebo čtyři roky, řekněme, od roku 2010. Tak proč najednou my bychom to tady měli uspěchat? My jsme požádali opakovaně Evropskou komisi. Žádali jsme je rok po roce. Jak to vypadá s dohodou o sdílení údajů mezi USA a Kanada? A pořád jsme nedostali odpověď. A já prostě nejsem ochotna nic odhlasovat než Evropská komise udělá to, co má a odpoví na tyto otázky a nebude tady chodit a za státní zprávu činit politické projevy. Vy navíc říkáte, že to je důležité. Ano, máme země typu Mexika, Spojených arabských emirátů, Kataru, Malézie, Kuby, Jihoafrické republiky, Japonska, Číny, Ruska, které také sbírají jména evidence cestujících anebo se na to chystají. Evropská komise prozatím a potrhávám odmítla vyjednávat o dohodě s těmito zeměmi. A já tomu nerozumím. Proč po pěti letech vyjednávání my tady najednou máme podepsat tuto dohodu, přičemž vy odmítáte vyjednávat s ostatními zeměmi. To je prostě nepřijatelné. Teď, když se podívám na jednotlivé podrobnosti, vy jste říkali, že to odpovídá standardu Rakous- eh, tedy australské smlouvy, to není pravda. Pořád je tam řada nevyřešených věcí. My opakujeme po každé kritiku a komise na to také nereaguje, že nebylo prokázáno, že je to nutné. Vy jste se o to dokonce ani nepokusili. A potom uvádíte, že používání citlivých údajů zpracování je přijatelné. No to není pravda, protože to zakazují naše vlastní zákony. A není žádný důvod, proč by to mělo být v této dohodě. Prostě citlivé údaje by jednoduše neměly být sbírány, ukládány ani na krátkou dobu. A pokud policie, nebo soudci, nebo zpravodajské služby či bezpečnostní složky potřebují údaje k nějaké konkrétní kauze, tak je vždycky můžou dostat. Můžou si požádat o soudní příkaz. Prostě tady nepotřebujeme masu údajů o všech cestujících, včetně citlivých údajů, někde skladovat. Teď, co se týče omezení účelu, vy jste hovořil o boji proti terorismu, no to je sice hezké, ale my jsme po vás chtěli, abyste tam dali jasnou definici toho, co to je teroristická trestná činnost. Protože existují oficiální definice a my bychom rádi, aby tam byly odkazy na ně, protože jinak nevíme, k čemu odkazujeme. Co se týče veřejného zdraví, tak to neospravedlňuje masové skládání těchto údajů. A také bych chtěla vědět, jak to Evropská komise vidí um, se zrušením směrnice o ukládání citlivých údajů uh, rozsudkem. Na to jste nám taky neodpověděli. Má to dopad na PNR nebo ne? Možná bychom to spíše měli dát k soudu, celou záležitost. Já si myslím, že není naspěch. Komise nás nechala čekat pět let, přenos těch údajů probíhá, takže ať už rozhodneme to či ono, tak to nebude mít dopad. V podstatě jenom orazítkujeme stávající praxi. Takže si myslím, že klidně můžeme tuto otázku předat soudu, aby k tomu vydal své stanovisko. Rád bych slyšela odpověď na všechny tyto otázky, které už jsem položila milionkrát. Takže upřímně řečeno ani moc nedoufám, že se odpověď dozvím dnes. Já nejsem v tuto chvíli připravena doporučit, aby tato sněmovna souhlasila s touto dohodou z důvodu, které jsem zmínila. Děkuji. Děkuji, Sofie. Omlouvám se, že na odpovědi dneska čas nebude, ale alespoň ať zazní klíčové body v diskusi. Prosím, pan Vos, EPP. Proč jste překvapen? Protože jste nejprve zmínil Birgit Zippel v tom seznamu. Proto jsem byl překvapen. Já chci, aby ta diskuse proběhla, tak prosím, pojďme do toho. Dank. E, e, já vám děkuji za představení této dohody. Musíme si uvědomit, že to určitě je lepší než to, co jsme, jako, co jsme v tom návrhu měli předtím. Také to právně je určitě lépe ošetřeno, ale já nezdílím ten názor, že se ta data k ničemu eh, nehodí nebo že se nebudou používat k ničemu. My máme přece úplně jinou eh, situaci v ochraně osobních údajů, ta bezpečnostní situace nebo to zabezpečení je také úplně jiné. A měli bychom na to brát eh, ohledy, pokud se ta data budou nějakým způsobem používat. Musíme se také uvědomit, že ta data Eh, nebudou využívána samostatně, protože to využívání dat PNR by nemělo vést k tomu, že na základě toho bude přijímáno nějaké rozhodnutí, ale může to být pouze při eh, pojeno nebo při k takovým rozhodnutím a proto si myslím, že mm, eh, zpracování těchto dat PNR by mohlo pomoci k odhalování teroristů. Eh, nevím, jestli to úplně může eh, vést k jejich usvědčení, ale myslím si, že minimálně k jejich eh, odhalování by to mohlo vést. Ten hlavní problém, který máme, je uchovávání těch dat a přiměřenost všech těchto opatření, protože toto jsou data z větší části občanů, kteří vůbec s terorismem nemají nic společného. A proto bychom tady měli hledat eh, správnou rovnováhu mezi tím zajištěním bezpečnosti, mezi eh, zajištěním základních práv, tak aby to nebylo v rozporu. A já si myslím, že touto dohodou se nám to daří. Možná, že to asi není tak eh, dobré, jako to bylo v případě té dohody s Austrálií, ale eh, hodně věcí jsou tady možná o něco lépe upraveny, než to eh, bylo eh, v té dohodě s Austrálií, v té, v té části o personalizaci a uchovávání. Eh, ta lhůta 30 dnů, i s tím už my máme zkušenost. To vlastně je velmi podobné tomu, o čem jsme diskutovali v kontextu nařízení o zpracování osobních dojí, pokud tam dojde k nějakému omilu, tak je možné to celé zase zrušit, je tam možnost odvolání a tak dále. A proto si myslím, že je oprávněné hovořit o přiměřenosti a že ta úroveň ochrany osobních údajů je tak vysoká, že můžeme konstatovat, eh, že je možné s tím souhlasit. A také vzhledem k té naléhavosti a aktuálnosti té situace by bylo asi dobře, kdybychom na to tedy eh, reagovali, kdybychom tedy přistoupili i na tu dohodu s Kanadou, protože oni tím trpí, my tím trpíme, že tu dohodu nemáme a proto si myslím, že si to zasluhuje, abychom s tím vyslovili souhlas a co nejdříve dospěli k nějakému definitivnímu stanovisku. Next is uh, Děkuji nyní SAD Birgit Zippel. Děkuji. Já eh, se eh, začnu tou poslední poznámkou. Jsou to konec konců naši spojenci, jsme v podobné situaci, potřebujeme ta data. Ale ani svým nejlepším přátelům neukazuji svoje e-maily nebo výpisy ze svého bankovního účtu. Ten argument podle mě úplně není platný. Eh, všechna ta data mohou být k něčemu užitečná a pan Axel Fox říká, že my máme naprosto odlišnou bezpečnostní eh, situaci. A to bychom měli mít eh, na paměti, protože tento argument už tady slýcháme dlouhou dobu, ale najednou by to všechno mělo být jinak. Teď ta hrozba terorismu by měla vést tomu, abychom to povolili. Víme, že jsme o tom diskutovali ve vztahu k dohodám s Austrálií, se Spojenými státy a tak dále. A vždycky zazníval ten argument, že právě kvůli tomu ta data potřebujeme. Teď se ptám, vzhledem k tomu, že ten argument už tehdy tady zazněl, že je ta obtížná bezpečnostní situace, že musíme sbírat ta data a teď eh, je všechno ještě tolikrát horší, tak eh, ta data vlastně k ničemu neprospěla. To mi přijde trošku zvláštní, že někdo eh, takový argument pořád opakuje. A teď otázka těch citlivých dat. To by mělo být ošetřeno bezpečnostními eh, nějakými klauzulemi, že pouze v těch výjimečných případech, že dojde k nějakému atentátu, ale podle jakých kritérií se to bude posuzovat. A když si vzpomenu na to, jak to bylo v minulých letech, eh, a pokud eh, panuje jenom podezření, že by mohlo k něčemu dojít, že teprve potom se ta data eh, použijí, tak to všechno si myslím, že je iluzorní. A vůbec se teď nechci vracet tomu skandálu kolem eh, sledování z, od amerických spravodajských služeb. Pokud američané ta data budou chtít použít, tak je prostě použijí a nikdo nad tím nebude mít žádnou kontrolu. A ta bezpečnostní situace, když se podívám na to, jak dlouho už Spojené státy Eh, zpracovávají a eh, odchycují eh, data z různých zemí, tak vůbec nevíme, co s tím potom dělají. Já si nemyslím, že jsme pod tlakem velmi rychle rozhodnout. Když si poslechneme, co k tomu říká komise, co říkala kolegyně Intfeld, tak mám pořád pocit, že obě strany mluví o úplně odlišných textech a proto bychom si to měli velmi pečlivě proskoumat, velmi pečlivě zvážit, o co tady přesně jde a říkám to ještě jednou, jde o to, jak eh, bránit standardy o ochraně osobních údajů v Evropě. O to tady jde především. A proto se ptám, jestli má eh, vůbec smysl vyjednávat o nějaké dohodě, která by stanovovala jiné standardy. Nemá, nebylo by lepší přijmout ty naše standardy a potom požadovat jejich plnění. Uh, proto si myslím, že nemáme nikam spěchat, měli bychom si to velmi pečlivě proskoumat předtím, než učiníme nějaké rozhodnutí. Thank you, Birgit. Děkuji. Nyní má slovo Timothy Kirkhope za ECR. Prosím, máte slovo. Děkuji, nevystoupím příliš dlouze, pane předsedo, jenom jsem chtěl říci, že obecně podporuji přístup AFETu. Myslím si, že je to důležité, protože je to součástí ostatních dohod o jmené evidenci cestujících a řada problémů, které jsme zmiňovali ve smyslu třeba eh, kritérií pro ochranu osobních údajů, eh, že to bylo zapracováno do značné míry. A myslím, že je to dobrý příklad dohody o jmené evidenci cestujících, takže já to podporuji. A především to podporuji z toho důvodu kvůli stávající situace. Tady vůbec nesouhlasím se Sofie, což asi je očekáváte, u řady bodů, které zmínila. Protože otázka zahraničních bojovníků, tam jenom chci připomenout, že je prostě důležitým důvodem pro směrnici o jméne evidenci cestujících. Sofie říkala, že řada zemí stejně zavádí PNR. to máte pravdu, ale určitě je lepší mít prostě nějakou disciplínu nebo nějaké standardy, které jsou pro nás pochopitelné a které můžeme, pokud je to potřeba, používat k ochraně lidí, eh, než aby si všichni dělali, co chtějí, tak jako teď. A jenom chci plédovat za PNR v Evropě. Já si myslím, že tam máme ještě tvrdší opatření než v této konkrétní dohodě a nezapomínejme na to. A také chci připomenout, že Rada bezpečnosti OSN ve svém usnesení se září tohoto roku podpořila, aby členské státy využívaly screeningové hodnocení cestujících a hodnocení jejich osobních údajů na základě důkazu a na základě potřeby. To tedy řekla Rada bezpečnosti OSN a určitě se to týkalo i návratu zahraničních bojovníků nebo bojovníků ze zahraničí. Takže si myslím, že PNR je určitě nezbytným předpokladem boje proti terorismu a organizované trestné činnosti, protože je to způsob, jak identifikovat osoby, které neznáme, ale které ohrožují naši bezpečnost. Takže, pane předsedo, já s tím úplně souhlasím. Myslím si, že je velmi důležité, aby to tady probíralo disciplinovaně a musím říci, že se pořád více bojím, když jsme u Ruska, a všech těch různých zvláštních jednostranných dohod, které jsou pro naše aerolinky strašně drahé a e, jsou proti cestovním plánům řady našich občanů. Takže čím dříve se to uzavře, tím lépe. Děkuji. A nyní má slovo Cornelia Ernst za skupinu GUE. Prosím. <clears throat> Promiň, promiň. Děkuji. Nejprve eh, bych chtěl zareagovat na to, co říká zástupce komise a sice, že ta logika mi úplně nedokází. Pokud máme nějaké strategické partnerství, tedy mezi EU a Kanadou, takže v tomto případě máme mít tu důvěru, ale e, tu důvěru můžeme odůvodnit pouze tím, že omezíme některá práva našich občanů. Ta logika mi trochu uniká, musím říci. A To slyšíme eh, od zastánců eh, toho zpracování údajů o tom, že je to nutné a že se bez toho nemůžeme obejít, ale to přece vůbec není pravda. Nemáme žádné hodnocení nebo posouzení, které by jasně říkalo, že PNR je tak nesmírně důležité pro potírání nebo boj proti terorismu. Um, myslím, že to nemá žádné opodstatnění. Eh, všichni by díky tomu, eh, eh, protože to není tak jednoduché zjistit, jak to funguje, by si mohli ukládat tato data. A teď jsme také měli nedávno rozsudek Evropského soudního dvora, kde se říká, že ta směrnice o uchávání dat odporuje právu. A mm, proto se chci zeptat, kdo vůbec eh, předloží nějaká právní služba stanovisko k tomu, jestli to odpovídá eh, stavu práva. Tady na té stránce vůbec žádné zdůvodnění a žádná analýza není. Já si myslím, eh, že z nás děláte hlupáky, když si myslíte, že to tady všechno odkýváme. My se chceme zeptat, jestli ten eh, postup a ukládání eh, dat eh, odpovídá evropskému právu nebo ne. To je, myslím, úplně zásadní. Bez toho to prostě nejde. Podívejme se na tu dohodu, tam u článku 3 jsou definice, například terorismu, závažné trestné činnosti a ty definice Eh, už tady nějakou eh, dobu jsou v různých eh, právních nástrojích o trestné činnosti nebo o terorismu a já bych si přála, kdyby nám třeba sekretariat to mohl zpracovat nějaký přehled ze všech těch různých nařízeních, aby nám řekl, jaké máme definice terorismu, které trestné činy, aby bychom eh, se mohli to porovnat, jestli to odpovídá. A ta depernalizace, o které se tady hovoří, ale přitom všichni víme, že tak se ta data vůbec ochránit eh, nedají a že, že zde potom je možné přiřadit ty konkrétní osoby k těm datům. Takže si myslím, že to, co tady napsáno, vůbec není seriózní. Eh, další eh, předávání třetím stranám. Podívejte se na článek 19. To by znamenalo předání eh, Spojeným státům a dalším třetím státům. To znamená, že by to různé bezpečnostní složky mohly dostat k dispozici a tam potom už vůbec máme žádné záruky, co s tím budou dělat a k čemu to bude využíváno. A potom od FEDPS máme také stanovisko k této věci a to tomu také neodpovídá. Proč jsme tedy o tom kdysi eh, hlasovali, když eh, ta naše zpráva nebyla vůbec eh, zohledněna? Kanada patří k těm státům, které mají zpravodajské služby, které mají přístup k těmto údajům tak jako tak. Už to samo je o sobě dost zlé a já rozhodně nemůžu s takovou dohodou souhlasit. Thank you, Cornelia. Děkuji a posledním zpravodajem stínovým je Jan Philips Albrechca Zelené. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Musím říci, že jsem byl trochu zmaten z prezentace Evropské komise, protože když probíhalo slyšení nového komisaře pro vnitřní věci, pro vnitro a pana Avramopulose, tak on řekl, že bude uplatňovat rozsudek Evropského soudního dvoru o uchovávání údajů týkajících se jmenné evidence cestujících. Řekl to dvakrát v rámci jednoho slyšení, takže já bych nejmenším rád něco takového zaslechl ve vašich doporučeních Evropské komise týkajících se této dohody. Bez ohledu na to, že, jak říkala paní zpravodajka, stále ještě čekáme na údaje, které by podložily potřebnost a přiměřenost těchto opatření Evropské komise, tak místo toho slyšíme tady falešné argumenty, především týkajících se takzvaných eh, zahraničních bojovníků, což jsou bojovníci naši, kteří tedy jdou bojovat do zahraničí v řadě případů naše orgány činné v trestním řízení vědí, kdo je podezřelý, takže to není, že bychom se dívali jenom tak do světa, kdo ti lidé jsou. Jde jenom o výměnu informací o známých podezřelých či riskantních osobách a skupinách. A to se zjevně neděje. Následovalo to jenom na poslední eh, vývoje, kdy se sbíraly a kdy, když se to vyřešilo, tak to se to vyřešilo na základě stávajících údajů bezpečnostních a vyšetřovacích služeb. Teď, když se podíváme na existující právní prostředí, tak chci zahájit tím, co říkal pan uh, kandidát na komisaře, a je potřeba aplikovat rozsudek Evropského soudního dvora i na tuto agendu, protože Evropský soudní dvůr v čísle 59 řekl, že sběr osobních údajů bez ohledu na to, jestli to má pro danou osobu pro subjekt údajů dopad, musí být navázáno na nějaká rozumná kritéria. Můžou to být kritéria územní, konkrétně řečeno třeba jižní a severní Turecko pro určitou dobu, nebo to může být tedy časové období, nebo riziková skupina, nebo určitý počet podezřelých osob a lidí v jejich okolí. A to ani neříkám, že to musí být jedna konkrétní podezřelá osoba. Prostě Evropský soudní dvůr nastavil určitý rámec, který tato dohoda a ostatní dohody, které už jsme schválili, nedodržuje a neplatí to ani pro směrnici o uchovávání údajů, kterou eh, rozsudek zrušil. Takže prostě bychom měli instituce respektovat, především nejvyšší soud této unie, soud v Lucemburku. Ten prostě učinil rozsudek a je potřeba se održet. A při nejmenším bychom to měli poslat Lucemburskému soudu, aby vydal stanovisko a posoudil, do jaké míry tato dohoda je či není v souladu s eh, ústavním a smluvním rámcem, abychom měli jasno. I když třeba politicky s tím nesouhlasíme, tak to bychom měli při nejmenším udělat. Teď ještě dvě konkrétní věci. Když se podíváte do této dohody, tak třeba v účelu se jasně říká, se jasně uvádí seznam a hovoří se tam o trestných činech, u nichž hrozí maximální sazba od čtyř let výše. Kanadě, no to je velké množství trestných činů. Protože pod tím byste, pod, na nižší trestní sazbu byste se dostali třeba kvůli vandalismu, kdybyste tady v místnosti něco zničili. To je tedy velice široký záměr. A potom je tam možnost omezit práva podezřelých. Máte to tam přímo napsáno. V odstavci 12 odstavec 3. Můžu tady vůbec tedy hovořit o té dohodě mezi námi? Vy jste nějaký drzí dneska. Ne, já jsem nechtěl, aby mě někdo zavřel. A teď jste už teda hodně drzí. Můžu to ocitovat? Pan sekretář říká, že můžu. A co já? Já tady tomu předsedám, prosím vás. Dobrá, budu tedy citovat. Kanada může na základě rozumných právních požadavků, včetně jakýkoliv podmínek, které by zabránily stíhání trestných činů anebo které by chránily národní bezpečnost, s tím, že musí brát v úvahu legitimní zájmy jednotlivý, těch dotčených jednotlivců. Tady se přece jedná o zásadní základní práva, ne o nějaké legitimní zájmy. Ten text je tak vágní. Prostě v našem právním textu bychom nic takového nepřijali, třeba u Europolu. A teď, co se týče eh, poskytování informací, tam máme článek 19, který hovoří o poskytování údajů mimo Kanadu. A tam se píše, že tyto informace může být předány jakémukoliv státnímu orgánu jakékoliv země a musí to být posuzováno individuálně jako potřebné. A pokud je toto potřebné minimum, no tak potom nepotřebujeme žádnou dohodu s dalšími státy, jako třeba s Ruskem nebo s Čínou nebo s kýmkoliv. Prostě Kanada jim ty údaje dá. A navíc to můžou také předat svým vlastním spravodajským službám, protože to není podle této smlouvy vyloučeno. A jejich spravodajské služby automaticky sdílejí tyto údaje s těmi pěti hlavními spravodajskými službami, takže se nesej třeba. A to jenom na základě toho, že k něčemu takovému došlo u SWIFTu, chceme, jsme chtěli v loni na podzim, aby ta dohoda byla pozastavena. Prosím vás, toto nevychází z našich požadavků. Tak se aspoň dohodněme na tom, že to pošleme soudu ke stanovisku. Přece to nebude trvat roky. Vydají ho za půl roku a potom najednou budeme přesně vědět, jestli jsme, jestli se pohybujeme ve svém vlastním právním rámci. Děkuji. Jako předseda bych asi neměl kývat, ale nemohl jsem si pomoct. Takže máme obrovský časový problém. Čeká host, na, eh, který bude také hovořit o důležitých otázkách týkajících se osobních údajů. Děkuji mnohokrát stínovým zpravodajům za to, že vystoupili tak rychle v tak nesmyslně krátkém čase. A teď musíme požádat komisi, aby, nebo Sofie mě možná pomůže. Co s tím? Ano, já budu ten nepříjemný policajt. Můžeme si ušetřit čas. Já bych skoro řekla, že bychom se neměli pouštět do politické diskuse se zástupcem Evropské komise a že bychom prostě jenom požádali Evropskou komisi, aby odpověděla písemně na všechny otázky, které byly poskytnuty. Já myslím, že to bude daleko lepší, než když nám zástupce komise tady bude poskytovat stejnou odpověď, jakou začal. A za druhé, bych ráda podpořila to, co říkal Jan Albrecht, abychom tedy tuto dohodu poslali Evropskému soudnímu dvoru a, a požádali o stanovisko. Můžeme se k tomu rozhodnout? Nejprve panu Serekovi řeknu, že to pravděpodobně pro vás bude nepříjemná situace, protože stejně byste neměl čas. Takže pokud je to pro všechny přijatelné, tak bychom vás spíše poprosili o písemnou odpověď. To je první věc. Příští týden budeme mít zasedání stěnových zpravodajů s tím, že návrh by měl být k dispozici v prosinci, takže předpokládám, že ty otázky, které jsme zmínili, eh, dostaneme v písemné odpovědi. Bylo by to přijatelné? Ano, já se prostě nemyslím důvod, aby Evropská kom- že nevidím důvod, aby Evropská komise teď hovořila, protože udělali velmi širokou prezentaci, ze které vznikla kritika a řada otázek, tak si prostě myslím, že komise by si měla dát čas na to, aby konečně písemně odpověděla, což jsme konec konců od ní několikrát žádali. Nevím, jak to bude fungovat z hlediska postupu, ale chci, abychom se rozhodli o návrhu, aby tento text byl předložen Evropskému soudnímu dvoru. No a konečně Mám jenom jedinou připomínku ještě ke kolegům, kteří říkali, že to potřebujeme z bezpečnostní důvodu, jako třeba Axel Foss. Já si myslím, že to je užitečné, ale nemám si co myslet. Já potřebuji fakta. Politika bez faktů nejde dělat. A prostě tvrdit, že bruselský útok by mohl že by, mohl, že by se mu dalo předejít, kdybychom měli takovéto informace, tak to je prostě zavádějící, protože ty toky údajů nikdy nebyly zaraženy. Prostě orgány mají tyto údaje k dispozici. Tuto dohodu nepotřebujeme k tomu, aby vznikl přístup k údajům. A chci, aby v tomto bylo jasno. A potom to můžeme dále prodiskutovat na dalším zasedání. Děkuji. Děkuji. Je komise spokojená tady s tímto rozhodnutím? Je spokojená s tím, že by předložila písemné odpovědi? Děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem poslancům a poslankyním, kteří vystoupili v této diskusi. My se budeme držet rozhodnutí výboru. V každém případě ale chci říci, že z dnešní diskuse vyplynulo, že je potřeba spoustu věcí dále vysvětlit a myslím si, že paní Zepl měla pravdu v tom, že bychom si měli tím textem opravdu důsledně projít a vysvětlit věci, které jsme nemohli vysvětlit dnes. A také chceme navrhnout další věc a to, že bychom mohli udělat briefing o té otázce potřebnosti, na kterou jste zde narazili a myslím si, že kanačtí kolegové nám určitě v tomto pomůžou a že předloží tady tyto důkazy, které potřebujete, abychom ospravedlnili to, že tento text je potřebný. Z dnešní diskuse jasně vyplynulo, že stále zůstávají otevřené otázky a pokud se výbor rozhodne pro písemné otázky, tak pochopitelně komise odpoví. Děkuji. No, pos... no, moment, pane předsedo, aby tady nebylo jedno nedorozumění. Není to vysvětlení textu, co potřebujeme. My nejsme blbci. My jsme text pochopili. My ho kritizujeme a položili jsme otázky komisi písemně a ústně. A to ne jednou, dvakrát, ani ne třikrát, ale nespočetně. Já žádná další vysvětlení od vás nepotřebuji. Já potřebuji odpovědi na své otázky. A nepotřebujeme žádné rozhodnutí, prostě odpovězte na naše otázky. Nic jiného nechceme. Dobrá, skončíme tímto. Komise tedy poskytne písemné odpovědi. Děkuji vám mnohokrát za vaše příspěvky, kolegyně a kolegové. A nyní se pustíme do dalšího bodu. Děkuji mnohokrát komisi a stínovým zpravodajům. Tak, posledním bodem, moc se omlouvám panu Valtrovi, že jsme vás nechali čekat. Posledním bodem je umluva Rady Evropy o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů. Je to úmluva číslo 108, která je modernizována. Obsah reformy našeho balíčku pro ochranu osobních údajů je také dalším důvodem, proč vznikla diskuse s Radou Evropy a dnes vás vítáme eh, jakožto předsedu konzultativního výboru k umluvě 108 ve Švýcarsku jste také a zástupcem komisaře pro ochranu osobních údajů a transparentnost. Sophie Kvazny vede v Radě Evropy jednotku pro ochranu osobních údajů a pohovoří o modernizaci úmluvy 108 Rady Evropy. A potom, co vy vystoupíte, tak zahájím diskusi. Děkuji mnohokrát, že jste přišli, omlouvám se, že jste museli tak dlouho čekat. Pane Valtře, máte nejprve slovo. Merci, monsieur président, mesdames. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já eh, bych vám chtěl poděkovat za to, že jste nás pozvali, abychom tady prezentovali výsledky naší pracovní skupiny, která má na starosti přepracování umluvy 108 Rady Evropy. Souvisí to tedy eh, s tím, jak přepracovat znění této umluvy. My bychom se chtěli vydat směrem ochrany základních práv a svobod a ochrany soukromí. Eh, Rada Evropy se tady zabývala riziky pro eh, tato práva eh, v případě zpracovávání data. Bylo rozhodnutí, že to usnesení, které bylo v roce 2007, musí být přepracováno Víme, že to potom bylo podepsáno členskými státy v roce 1991, dosud to podepsalo 45 států z 47 členů Rady Evropy. A Uruguay se stal prvním nečenským státem eh, Rady Evropy, který k tomu přistoupil. Stejně tak se chystá Maroko a Mauricius. Tolik tedy k těm třetím státům, které vyjadřily zájem se připojit k tomuto právnímu nástroji. Chtěl bych ještě připomenout, že podobně jako mluva o kybernetické zločině, tak tato mluva 108 Rady Evropy je otevřená k přistoupení i třetích států. Tato umluva představuje jediný mezinárodní právně závazný nástroj v oblasti ochrany osobních údajů a má tedy otevřenou povahu, protože má také univerzální platnost vzhledem k tomu, že žádná jiná celosvětová umluva neexistuje. To by mělo eh, představovat eh, výhodu při převádění do evropského právního rámce. Tento text je také referenční pro celou řadu dalších mezinárodních nebo národních eh, nástrojů, například směrnice 9546 Eh, kde už je uvedeno v ustanovení, eh, které se přejímají principy této umluvy. Ten text je velmi eh, jednoduchý, obecný, technologicky neutrální, což by měl umožňovat adaptaci na další technologický vývoj bez toho, aby se snižoval úroveň ochrany. Eh, ta umluva je horizontální ve své aplikaci, týká se veškerého automatického zpracovávání dat eh, jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, a to i včetně eh, dat zpracovaných policií, soudy nebo zpracovajskými službami. Jak víte, tato umluva se v současné době aktualizuje. Ty práce na tom začaly oficiálně při oslavě 30. výročí schválení této umluvy. Bylo to také v červenci 27. červenci, kdy se konala akce, která se tady v Bruselu, konsultativní výbor, který já tady zastupuji, eh, byl pověřen touto aktualizací. Práce byly zahájeny velkou veřejnou konzultací, která umožnila nastínovat ty obrysy Eh, této aktualizace. Ta práce byla potom eh, skončena v roce 2012 na tom 30. plenárním zasedání 29.11.2012. Teď to má na starosti výbor ad hoc pro ochranu osobních údajů, kde ministři finalizují eh, ten závěrečný text a připravuje se protokol, který bude pozměněn ten text. Už se konala dvě zasedání toho výboru a ta práce by měla být dokončena na třetím a posledním zasedání, které se má konat eh, letos v prosinci. Ta modifikace by měla odpovídat těm eh, cílům aktualizace, tedy posílení ochranu osob vzhledem k technologickému vývoji této oblasti, a umožnit lepší eh, zpracování eh, osobních údajů. Další základní aspekt je to, aby ta umluva měla prostředky, které v budoucnosti umožní, aby eh, ten, kdo přistupuje k té umluvě, mohl splňovat ty požadavky, aby mohly být tedy plněny ty přijaté závazky je to nezbytná podmínka pro výměnu údajů a pro mm, volný pohyb informací. Jde také o to, jak zajistit eh, konsistentnost a kompatibilitu s právním rámcem Evropské unie. A také jde o to, jak znovu potvrdit a posílit eh, ten univerzální, tu univerzální povahu a otevřenost eh, této umluvy. Teď ty hlavní rysy naší práce cíl článku 1, tady se navrhuje více podtrhnout ten cíl úmluvy. Jde o to, jak zaručit všem fyzickým osobám bez ohledu na jejich občanství nebo bydliště právo na ochranu osobních údajů, aby bylo zajištění dodržování jejich dalších práv a základních eh, svobod, například práva na soukromý život. Nejde tady o to vytvořit nějakou hierarchii práv, ale jde o to, že osobní údaje mohou mít vliv na další základní svobody a práva a je tedy potřeba zajistit ochranu těchto osobních údajů. Co se týče rozsahu působnosti, tak ten se rozšiřuje na všechny zpracová- všechno automatické zpracovávání i neautomatické zpracovávání dat ten přístup bude vždy horizontální, takže se týká jak soukromých, eh, tak eh, veřejných údajů, včetně tedy eh, složek činných trestním řízení a zpravodajských služeb. Netýká se ale dat, která jsou vyloženě soukroma. A jednou zvláštností té umluvy je, že tady nejsou žádné výhrady článku 2 je možné, aby strany provedly notifikaci sekretariátu Rady Evropy a řekli, že některé ta zpracování vyjímají z rozsahu působnosti. Tato možnost, která je stranám ponechána, by měla být chápána eh, nebo je chápána jako určité právo na výhrady. V té době, kdy to bylo přijímáno před 30 lety, to bylo míněno, aby členské státy tě mohly ošetřit to zpracování, které ještě nebylo v souladu s těmi zásadami eh, úmluvy, ale mělo to k tomu dospět a proto si myslíme, že tady není možné to zachovat i nadále a proto jsme navrhli vyškrtnout v budoucnosti možnost předkladat tato, eh, tato, doporučení, tato prohlášení. Eh, jak víte, ta umluva nemá přímo aplikovatelnost. Eh, každá mluvní strana musí přijmout eh, opatření, která budou provádět ta ustanovení této umluvy. To musí udělat v nejmenším okamžiku, kdy ta umluva vstoupí v platnost. Až dosud neexistuje, neexistuje žádná kontrola, jestli ta opatření skutečně byla přijatá, až jsou efektivní. V budoucnosti se plánuje, že by eh, tato kontrola proběhla ještě před tím přistoupením k umluvě. Mm, Ten kandidát eh, na ratifikaci musí prokázat, že ta opatření byla přijata a že jsou efektivní. Těch základních eh, zásad, které jsou článku 5, dobré víry, účelnosti a tak dále, to jsou zásady, které by měly umožnit eh, zpracování těchto údajů a my jsme měli potřebu to posílit, eh, abychom tam připojili článku 5 ještě zásadu přiměřenosti, protože toto ustanovení si klade za cíl eh, popsat ty údaje. Ta zásada přiměřenosti by se měla stavovat ale i na zpracování těch údajů, zejména ty metody a prostředky toho zpracování to ve všech fázích. Takže eh, ještě navrhujeme to doplnit zásadou minimalizace údajů. Údaje, které jsou zpracovány, by měly být omezeny na prosté minimum. Eh, v současné verzi té umluvy není, nejsou důvody, které by měly opravňovat to zpracování. Tam se prostě říká, že to zpracování musí být zákonné. Ehm, Nyní plánujeme tam uvést podmínky eh, oprávnění zpracování souhlas té dotčené osoby nebo případy, kde to zpracování se opírá o nějaký jiný zákonný důvod. Eh, nezacházeli jsme dále, protože chceme zachovat flexibilitu v té umluvě. Ale tímto, touto formulací bychom měli pokryt všechny důvody, které Eh, jsou v současnosti uvedeny u článku 7 Evropské směrnice 9545. Teď eh, citlivé údaje, eh, zásada zákazu v případě nedostatečných zárok, to tady zůstává. Návrh říká, že ty záruky tady musí být jejich cílem, má být prevence rizik, že by to zpracování údajů mohlo vést k ohrožení eh, práv a základních svobod dotčených osob, zejména riziko diskriminace. My jsme eh, tady také revidovali ten katalog eh, o genetické a biometrické údaje, těch citlivých údajů a rozlišují se tady citlivé údaje z povahy věci, jako jsou například ty genetické, a ty údaje, které se tak stávají vzhledem k jejich využití například eh, údaje například o politickém přesvědčení nebo o rasovém původu. Dále tady je povinnost eh, upozorňovat na eh, porušování těch pravidel. To má být významné případy, které by mohly vést k nějakému vážnému ohrožení těch základních práv a svobod dočených osob. A dále se tady explicitně v textu zavádí povinnost garantovat transparentnost zpracování, aby eh, také byly poskytováno minimum informací o tom zpracování. To už je nebo odpovídá tomu, co je v evropském právu a v návrhu nařízení. Co se týče práv eh, dotčených posob, eh, ta jsou také posílena, tak aby eh, bylo možné lepši, lépe zajistit dodržování těch pravidel, aby nedocházelo k diskriminaci, ohrožování základních práv, také práva přístupu. Tam jsou ty zásady, které by měly být dodržovány, například právo informovat o původu datu, lhůtě uchování. Osoby mají také právo Pan předseda přerušuje. Máme do, eh, čas do 12.40 a byl bych rád, kdybyste možná mohl zkrátit. Já vím, vidím, že máte velmi dlouhý projev. Já to tady vidím před vámi. Máte to hezky vypracované. Možná kdybyste to mohl trošku zkrátit, protože už se přihlásilo pět dalších řečníků do té diskuse a všichni kolegové tady jsou, aby se vyslechli vaše stanovisko a ještě tady jeden eh, expert, který se k tomu má vyjádřit byli bychom rádi, kdybychom o tom ještě mohli diskutovat. Já bych vám také mohl poslat písemnou verzi toho projevu. Eh, mohl bych tedy skončit tím, že řeknu, že ta zpráva jsou posílené. Jsou tady také eh, povinnosti pro ty, kteří zpracovávají ty údaje, aby prokázali, že dodrželi všechny ty požadavky na ochranu osobních údajů. Jsou tady také uvedena povinnost mít nástroje na hodnocení rizik, které by mohly vést porušení základních práv a svobod. Co se týče přeshraničního režimu, tak to je podobné jako u evropského práva. Jsou tady určité změny, protože tady se zachovává ten eh, právní rámec Evropské unie. A také je tady několik výjimek, které jsou v tom dodatečném, současném dodatečném protokolu. Eh, další důležitý prvek eh, jsou kontrolní orgány, které jsou v tom dodatečném eh, protokolu a které se teď připojí k tomu samotnému textu, kde dojde k posílení kompetencí a pravomocí těch orgánů, které mají na starosti ochranu osobních údajů. Zdůrazňuje se potřeba spolupráce mezi těmi orgány, které to mají na starosti. A na závěr eh, výbor eh, této umluvy také bude mít eh, rozšířené pravomoci, aby to umožnilo předběžné posouzení předtím, než dojde k přistoupení a ratifikaci, aby tady existoval nějaký mechanismus monitoringu, který by umožňoval pravidelné vyhodnocování stavu ochrany osobních údajů u smluvních stran. Tím se dostávám ke svému závěru. Tato aktualizace, ta úmluva bude propojenější nebo bude si více odpovídat evropskému právu, umožní zlepšit efektivnost eh, toho režimu ochrany osobních údajů tím, že bude existovat určitý mechanismus verifikace, souladu eh, všech těch eh, mechanismů, které mají smluvní strany. A také to umožní kontrolu provádění. Myslím, že ta umluva bude hrát důležitou roli při eh, dalším šíření univerzální ochrany osobních údajů. Myslím si, že to je eh, velmi solidní základ eh, pro ochranu osobních údajů a dává příležitost těm státům, které k ní přistoupí, aby to bylo jako takové uznáno. V případě oslabování našich práv na úkor masivního sledování. Je potřeba posílit ten právní rámec na ochranu osobních údajů v Evropě i jinde ve světě. Takže přijetí té eh, aktualizované úmluvy bude představovat velmi důležitý eh, pokrok. A já bych na závěr chtěl ještě upozornit, eh, jak důležité je finalizovat tuto aktualizaci. Poradní výbor ukončil svou práci před dvěma lety. my jsme abychom eh, počkali na přijetí evropského rámce. Po dvou letech te, ta jednání v Bruselu ještě pořád eh, nebyla úspěšná a je velmi těžké sladit eh, harmonogram prací těch dvou institucí. Pokud bychom nadále odkládali přijetí tě změny úmluvy a přitom to přiblížení tomu právně v rámci Evropské unie tím bylo dosaženo a proto už to nelze dále odkládat. Víme, že všichni usilují, aby došlo k danému souladu eh, mezi těmi právními režimy. Kdybychom to dále odkládali, jak bychom tím mohli ohrozit, ohrozit další eh, šíření Eh, té směry, což je jeden cíl, který sdílí Evropská komise. Mohlo by to také odradit třetí státy od toho, aby k tomu přistupovali a tím pádem by se mohl oslabit dodržování těchto práv. Thank you very much. I'm sorry to rush you, but the... Volám se, že jsem na vás tak spěchal, ale eh, my jsme samozřejmě eh, zvyklí na to, že Rada Evropy je velmi užitečná, velmi Eh, dobře přednáší o těchto otázkách. Máme tady eh, několik eh, kolegů, kteří ještě chtěli vystoupit. Máme tady Sofii Kvasny, která má na starosti to oddělení na ochranu osobních údajů v Radě Evropy. Děkuji, já budu velmi stručná. Připravil jsem si prezentaci na 10 minut, zkusím to říct během dvou minut, takže jenom ty hlavní body. Hlavně jde o to, jak podpořit tu mluvu, eh, nebo jak to bylo podpořeno na evropské úrovni. Je to důležité pro Evropskou unii, bylo to důležité jak pro Evropský parlament, je to ve vaší zprávě, kde také voláte potom přistoupily Spojené státy k té úmluvě 108 a bylo to také důležité pro radu. Dále bych chtěla upozornit na ty eh, podobnosti a vazby, které jsou mezi umluvou 108 a Evropskou právní úpravou. Znamená, je to dokument z roku 98 z té pracovní skupiny, kde se to vyhodnocuje, eh, kde to je obsaženo v článci 25 a 26, kde se říká, že to odpovídá, že ty základní principy se odpovídají. A stejně tak tam je jedna kapitola o umluvě 108, kde je řečeno, že by ta prezumce adekvátnosti těch stran měla eh, fungovat na na základě dvou podmínek a ty podmínky již byly vyřešeny těmi eh, dodatečnými protokoly. V té současné směrnici, tomu, eh, té úvodní části, je jasný signál toho, že ta směrnice posiluje umluvu a proto bychom to měli mít i v tom návrhu nařízení velmi jasně řečeno. A tím se vlastně provádí to propojení těch obou nástrojů, tedy umluvy 108, což je ten obecný text, kde je článek 11, který hovoří o rozšíření ochrany. A to je právě tady. A teď k tomu návrhu nařízení EU. Toto je obsaženo v kapitole 5 toho obecného přístupu eh, Rady, této rozhodnutí adekvátnosti kde je seznam bodů, které by měly být zváženy v rámci toho hodnocení. Například to, že ta strana nebo mezinárodní organizace podepsala mezinárodní dohodu je jeden z těch prvků. Ale v článku 41, 81 eh, není žádná definice. A je, úvodní ustanovení 81 je, e je explicitní odkaz na to a to je také velmi potřeba. A teď mi dovolte, abych eh, v rychlosti probrala práci výboru pro umluvu 108. Jde tam o zpracování dat policejními eh, složkami, dále jde o výměnu finančních dat. Teď v červnu bylo přijato stanovisko o globálních standardech OECD a automatické výměně informací pro daňové účely. Dále se pracuje na lékařských údajích a Eh, o eh, velkoobjemových datech, eh, což by mělo umožnit všem evropským institucím, aby spolupracovali s námi ve Štrasburku, takže můžete sledovat naši práci bez jakýchkoliv problémů. Dále jsou ještě témata, která teď výbor sám neřeší, ale věnují se tomu další orgány. Například je to výbor pro kybernetický zločin, tam jde o článek 15 a přeshraniční toky dat a také se pracuje už na zprávě řízení internetu. Myslím, že se mi to podařilo zhrnout velmi rychle. really that. Děkuji vám za vaši stručnost. Ano, mám tady přihlášeného pana Prodyho, pana Foje a další. Takže hlasí se ještě někdo? Děkuji vám za trpělivost. Pan předseda také děkuje tlumočníkům za to, že se schůze trošku protáhne. E, takže Děkuji, pane předsedo, za slovo a za stručnou prezentaci. Domnívám se, že ta úmluva je velice důležitý nástroj a my bychom měli mít na paměti potřebu konzistentnosti naší práce v Evropské unii a, a s úmluvou, protože ta úmluva je také důležitá pro země, které nejsou členy unie a to je důležitý právě referenční dokument. Já mám dvě otázky. Za prvé, v tom návrhu je také povinnost informovat o jakémkoliv porušení bezpečnosti, ale je to um, um jaksi ohraničeno, omezeno toto. Můžete mi vysvětlit, jaká zatím stojí logika, protože bylo by na škodu ochranit dat, jestliže by toto um, omezení eh, bylo příliš, eh, šlo příliš daleko. A nyní, co se týče rozsudku e, soudního dvora v případě Google, tak e, jakým způsobem by bylo možné dosáhnout rovnováhy mezi svobodou slova a, a ochranou e, těchto práv? Myslím. Dobrá, já vám asi dám slovo na zodpovězení otázek až nakonec, takže nyní paní Polifoj. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane předsedo, za vaši prezentaci. Moje otázka se týká explicitního souhlasu. Návrh revize úmluvy 108 uvádí, že zpracování dat může nastat jedině, jestliže dotčená osoba specificky, svobodně a informovaně souhlasí, nebo pokud se toto opírá o jiný legitimní důvod. Chci se zeptat, zda státy, které jsou stranami úmluvy, se zavázaly k tomu souhlasu v tom nejstriktnějším slova smyslu, tak jak to e, uvádí evropská legislativa v oblasti ochrany dat. A druhá moje otázka, v návrhu eh, zrevidované úmluvy eh, je podrobněji popsáno, co je ten legitimní důvod pro zpracování osobních dat bez souhlasu dotčených osob pro zajištění určité pružnosti a obecného charakteru úmluvy. Chci se zeptat, zda tato flexibilita nemůže vést ke zneužívání a oslabení ochrany osobních dat. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Birgit, ne? Dobrá. Jan, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, panu Faltrovi, paní Krosni za jejich prezentace. Především mám poznámku, možná někdy bude potřeba pak se obrátit na komisi, protože ona jedná naším jménem a já bych rád, aby také oni nás informovali o svých jednáních a o stavu těchto jednání. Souhlasím s poznámkou pana Bunyho eh, ohledně eh, eh, role konvenčního zpracování data. S vašimi připomínkami, že je potřeba brát v úvahu tu podporu, referen, tu pod, podporu umluvy jako reference a um, zlepšení těch ustanovení Eh, pro nový rámec ochrany dat v Evropské unii. Ten text z roku 2012, když se na to podívám, tak tam je ten přístup velice konzistentní a my bychom byli rádi, pokud by to tak zůstalo. A eh, aby to bylo přijato včas, protože upřímně řečeno, bylo by velmi složité, kdyby ti, kteří chtějí mít vliv na další ehm, eh, úpravu eh, Evropského rámce ochrany osobních dat se snažili využít úmluvy pro vnesení nových myšlenek eh, a to by pro nás třeba v Evropském parlamentu potom bylo velice složité se nějak rychle přizpůsobit bez rozsáhlých změn. Takže obecně mi dovolte, abych řekl, že já naprosto jsem přesvědčený, že musíme pokračovat na dalším zlepšování této úmluvy. Více zemí bude zahrnuto do tohoto rámce, bude, bude stranami a to je také pro nás důležité. Ano, to je pravda, dobrá připomínka, že kolega je eh, zpravodajem eh, za nás pro tuto úmluvu, takže možná, kdybyste, pane Valtře, chtěl odpovědět na položené otázky, případně vyjádřil nějaké závěrečné slovo, nebo Sofie by taky mohla eventuálně zareagovat na něco z toho, co tady zaznělo. Děkuji. Co se týče porušování ochrany dat, hovořili jsme o tom ve Štrasburku, byli jsme toho názoru, že se nesmí jít příliš daleko požadavku na ohlašování všech porušení, protože některá ta porušení jsou menšího rozsahu a musíme se soustředit na ta porušení ochrany práv, která představují opravdové riziko pro eh, základní práva a svobody. Dále se počítalo s tím, že se to má oznamovat orgánu na ochranu osobních údajů a samozřejmě Úřad pro ochranu osobních údajů má veškerý prostor pro to, aby od toho zpracovatele údajů požadoval, aby třeba dotčené osoby byly informovány, pokud je toho názoru, že je to nutné. Tak tež tento zpracovatel tak může učinit samozřejmě z vlastní iniciativy, to tady to ustanovení ne, nevylučuje. Co se týče právo na e, výmaz nebo na zapomnění, tak zaprvé jsme byli toho názoru, že není nutné to zde výslovně uvádět jako právo na to být zapomenut, protože jiná ustanovení, jako například o délce doby uchovávání, o způsobu výmazu dát, o, o opravě dát, ty, tato ustanovení vlastně naplňují toto právo na to být zapomenut a když si podíváme na rozsudek soudního dvora ve věci Google, tak to je také výklad, který tomu dává soudní dvůr. Rovnováha se svobodou slova musí být zajištěna. Článek 9 úmluvy počítá s možností určitých výjimek z některých ustanovení úmluvy, konkrétně eh, tedy to právo na námitku, právo na vymazání, eh, jestliže by bylo ohrožena svoboda slova. Tady i eh, Evropský soud pro lidská práva stanovil určitá kritéria, která musí být aplikovaná. Co se týče otázky souhlasu dotčené osoby, to je e, otázka, která zatím nebyla definitivně rozhodnuta. To patří mezi otevřená témata, e, o nich se bude ještě jednat. V tuto chvíli je v textu uvedeno, že buď ten souhlas bude výslovný, a nebo bude nepochybný tak je současná formulace té směrnice. Zatím se ještě nerozhodlo, který ten výraz tam bude, ale to by asi mělo nastat během e, příštího zasedání. Co se týče té flexibility, jistě určité riziko tu je, ale je třeba mít na paměti, že tato umluva je z vlastní povahy formulovaná obecně, takže se nedá zacházet do všech podrobností a proto jsme tam zvolili jaksi dva způsoby toho oprávnění, buď souhlas, anebo zákon, který stanovuje ty ostatní případy, Eh, bez souhlasu dotčeného a je tam tedy odkaz třeba na článek 7 nebo 8 Evropské směrnice, ale jsou i jiné důvody oprávněného využití těchto dat, které nalezneme v různých doporučeních Rady Evropy. A na závěr bych řekl, že plně souhlasím s tím, co říkal Jean-Philippe Albrecht. Je naprosto nezbytné snažit se podporovat tuto úmluvu mimo eh, hranice Rady Evropy a Velké Evropy a, a přitáhnout další státy k této umluvě, protože není normální, jestliže eh, státy, které jsou stranami úmluvy o internetové kriminalitě, které nejsou eh, členy Evropské unie, nejsou současně signatáři této úmluvy 108. Je to naprosto naléhavé a mm, domníváme se, že státy, které jsou signatáři úmluvy o kybernetické kriminalitě, se připojily také k této úmluvě. Děkuji vám, pane Valtere, a e, poslední e, slovo ještě tady paní kolegyně. Děkuji. Já nebudu zacházet do podrobností, jenom co se týče e, rozsudku ve věci Google, my jsme to v Radě Evropy Eh, také prostudovali a eh, také Evropská, eh, Evropský soud pro lidská práva v článcích 9 a 10 ohledně svobody slova. Toto bylo projednáno, jsou přijatá rozhodnutí, existují kritéria, která mohou v některých případech být užitečná, ne ve všech, ale, ale často třeba v, otázce definice veřejnoprávního subjektu. A takže tam se doplňuje to, co dělá Štrasburg, eh, s tímto to znamená nejenom komplementárnost, ale také konzistentnost, eh, protože samozřejmě členství Evropské unie v této umluvě je stěžení. Děkuji vám. Takže opakuji, umluva 108 je pro nás velmi důležité, Rada Evropy je pro nás důležitá a děkuji kolegům, kteří tady zůstali až do konce a děkuji našim hostům za jejich vystoupení a znovu se zde sejdeme v 15 hodin. Děkuji. Thank you very much. I'm sorry to rush, but it was, uh, nevertheless, it was a very good meeting. Very good